And... Dobré ráno. Dobré ráno, kolegové. Dnešní ráno eh, zahajujeme bodem 15, což je prezentace studie týkající se trestního procesního práva napříč Evropskou unii. Eh, protože možná víte, že tady máme právní základ příslušného článku pro harmonizaci eh, procesních trestních aspektů, eh, zejména co se týče důkaznosti obětí s možností dalšího rozšíření působení. Na to se hledělo jako na velice významnou zásadu vzájemného uznávání v kriminálních zálež- v trestních záležitostech. Bohužel mm, hlavní zkušenost byla učiněna s evropským zatýkacím rozkazem. Ukázalo se, že určitá harmonizace je nezbytná, ale že to nestačí. A celá ta oblast je velice citlivá, stejně tak jako Národní ústavní právo a Evropská práva, Evropská umlova lidských práv. Případ Melony soudního dvora ukazoval, že harmonizace na evropské úrovni se pečlivě vypracovává jako potenciální kontradikce eh, evropských standardů v oblasti základních práv a národních ústavů ústavních norem a tomu této kontradikci je třeba se vyhnout. Eh, vidíme, že harmonizace eh, se koná v určitých opatřeních, A my právě proto, abychom se o tom dozvěděli víc, jsme si pozvali naše vzácné hosty. Jako první tady máme paní profesorku Anne Weinberg a paní Elodie Sell, odbornice z Univerzity v Bruselu. Vítejte na našem výboru. Nejprve si vyslechneme tedy naše experty a potom se pustíme do diskuse k tomuto významnému bodu. Nejprve tedy dostává slovo paní profesorka Weinbergová. Thank you very much. Velice děkuji, pane předsedo. Je to pro mě velkou ctí a také je to pro mě i velice příjemné, abychom spolu s kolegyní Elodie mohli stručně pre- prezentovat svou studii. Takže pokud mi dovolíte pár slov na začátek, trošku vám připomenu kontext eh, této studie. Jak víte, už téměř 20 eh, let probíhá eh, proces eh, vzájemného uznávání v trestních věcech. Je to proces, který je založen na vzájemné důvěře mezi jednotlivými právními systémy jednotlivých členských států. Napsáno a řečeno o vzájemné důvěře toho bylo mnoho a také bylo zde e, i mnoho žádostí o to, aby došlo k dalšímu přibližování tohoto práva v Evropské unii, zejména co se týče práv podezřelých a obviněných. Poté, co vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, e, došlo k zásadnímu obratu v tomto ohledu. Dochází opravdu k e, směru, který je založený na hodnotách, value-based approach, a v tomto ohledu e, se objevilo sedm významných směrnic, které byly schváleny v oblasti za prvé překlad a tlumočení, dále právo na písemné poučení o právech, právo na přístup k obhájci, presumpce neviny, právní pomoc, procesní záruky pro děti a také práva podpora a ochrana obětí trestných činů a poškozených. V tomto kontextu je cílem této studie um, zabývat se dalšími oblastmi, než jsou pouze tato procesní práva, kde již také byla zahájena ta snaha o aproximaci, o zbližování. I když si myslíme, že ještě příliš brzy, abychom navrhovali revizi těch směrnic eh, o procesních právech. Snažili jsme se tedy identifikovat jiné oblasti, v nichž oblasti, v nich existují rozdíly mezi eh, trestními zákony mezi trestními zákonníkami a které mají dopad na přeshraniční spolupráci, anebo kde tedy se vyjednává nebo přemýšlí o schválení nějakých nástrojů Evropské unie, které by měly posílit spolupráci v trestním právu v přeshraničních věcech. Co se týče metodiky, Měli jsme mm, zde komparativní přístup, vybrali jsme si takový um, příklad, tedy máme devět členských států, které mají tři různé právní tradice, inkviziční, akviziční a další. A potom jsme se také snažili i o geografickou roz, rozmanitost. Těchto devět členských států bylo Francie, Španělsko, Finsko, Irsko, Nizozemsko, Itálie, Německo, Rumunsko a Maďarsko. Analýzu jsme založili jednak na analýze odborné literatury, která byla dostupná. Také jsme zde měli devět eh, národních zpráv a rovněž jsme prováděli interview s odborníky odbor, eh, orgánů Evropské unie, s odborníky různých agentur, sítí a také jsme vedli pohovory i s národními hm, zástupci Výsledkem je devět identifikovaných oblastí, kde dochází k tomu, že kvůli rozdílům eh, v trestním procesním právu se je narušena spolupráce v přeshraničních věcech, včetně třeba EPPO, Evropského veřejného žalobce. Eh, my říkáme, že tam jsou určité tedy překážky, hindrance, tím myslíme, že dochází zkrátka k narušení efektivní přeshraniční spolupráce, ale také může docházet k třeba i k porušení ehm, práv, lidských práv a také vlastně tedy i k narušení vzájemné důvěry. Takže to, co jsou oblasti, kde jsme definovali problémy. Za prvé, vyšetřovací opatření. Dále, přípustnost nezákonně opatřených důkazů. Dále, rovnost pravomocí prostředků, které je možné využívat během nadnárodních šetření, vyšetřovací vazba, dále ehm, podmínky eh, vazby po případech, které byly velice známé, Araniozy a Calderaru, dále řízení in absentia v nepřítomnosti, eh, očkodnění za neoprávněně uvalenou eh, vazbu, Eh, očkodnění pro oběti a také ochrana opatření pro oběti trestných činů. Ještě předtím, než se vyjádřím k jednotlivým oblastem, bych ještě chtěla zdůraznit, že tato studie byla dost problematická, protože jsme byli ambiciozní, byla, byl zde velký rozsah a byli jsme omezeni časem. Chtěla bych ještě říci, že se rozhodně nejedná o nějakou vyčerpávající studii a mm, úplnou, úplný popis. Nyní dám slovo kolegyni Elody, která se zaměří na tři hlavní oblasti. Děkuji, mm, kolegyně, děkuji. Pane předsedo, takže za prvé, vyšetřovací opatření, to byla první oblast, kde jsme mm, našli nedostatky, so, zaměřili jsme se na poslední roky, na různá vyjednávání, která se týkala třeba i vyjednávání o e, důkazech. Takže první takový, eh, takový rozdíl, který jsme identifikovali v oblasti investigativních opatření, bylo to, jak jsou do toho zapojeny příslušné orgány. Například stáje je tam třeba, jsou tam třeba zapojeny spravodajské jednotky. Dále další otázka, kdo vede vyšetřování, někdy je to policie, v některých zemích je to žalobce a v některých zemích je to soudce. Dále je zde otázka donucovacích opatření. Zde vlastně není úplně nějaká přesná definice, co to je vlastně donucovací, vyšetřovací opatření. Ani zde není stanoven nějaký práh, eh, kdy se to má používat. Ani zde nejsou žádné postupy, zda je třeba zapotřebí povolení soudu. A co se týče dopadu, tak jsme zjistili, že je zde mnoho různých pověřených orgánů, které jsou zapojeny do vyšetřování eh, to znamená, ještě se zde rozšiřuje, eh, jsou zde i třeba různí mm, jaksi mm, extra mm, soudní eh, aktéři. Zjistili jsme, že také ta jednání jsou většinou velice složitá, komplikovaná a některá ambiciozní opatření v těch návrzích eh, nakonec po několika letech bylo jaksi naředěno, například EPO, Evropský veřejný žalobce, tam vlastně nakonec eh, jsme se dostali k velice decentralizované struktuře po několika letech vyjednávání. A také chceme říci, že je zde mnoho orgánů, což vyjádří i problémy pro členské státy, aby zjistili, kdo je vlastně kompetentní, eh, komu se má směřovat nějaká žádost o spolupráci ve vyšetřování. Dále, co se týče eh, lidských práv je zde vlastně speciální rámec, ale je zde určité rozmlžení mezi správním právem a mezi trestním právem, což je nesmírně, nebo může být nesmírně poškozující vůči lidským, vůči základním právům, protože někdy eh, ten člověk vlastně neví, co se může uplatnit, zda tedy má se uplatňovat eh, nějaká záruka správního práva nebo záruka trestního práva. Musíme si také uvědomit, že třeba ta, ty procesní záruky v trestním právu jsou mnohem eh, takové silnější než třeba ve správním právu. Dále, druhá oblast byla přípustnost eh, důkazů. My jsme se zde zaměřovali pouze na zákoně opatřené důkazy, Eh, znamená to, že tyto režimy přípustnosti jsou nesmírně rozmanité. Jsou zde veliké rozdíly mezi členskými státy. Některá státy mají pravidla, eh, že třeba eh, pokud důkaz byl opatřen během mučení, takže to bude okamžitě vlastně nepřípustné. Někdo to zase třeba nechá na soudci, to znamená v některých zemích je to na soudci, aby rozhodl, zda nějaký důkaz bude přípustný či nikoli. Co se týče dopadu na spolupráci v přeshraničním eh, řízení, máme zde tedy vlastně několika mm, koexistence dvou systémů pravidel. Takže máme zde třeba buď eh, zákon eh, žád, vyžádaného státu nebo toho provádějícího státu, to znamená státu, který provádí vyjádření a třeba u EIO směrnice je, zde platí zákon vyžadujícího státu. A tato situace je velice složitá, takže po, například pokud se týká směrnice EIO a chcete vést vyšetřování, a chcete vést eh, všechny, chcete použít všechny formality. Pokud se už dostanete k samotnému eh, tomu soudnímu procesu, tak je dost těžké zjistit, jak vlastně byly ty důkazy opatřeny. Členské státy se tedy rozhodly, že vlastně vůbec nebudou kontrolovat, jakým způsobem byly ty důkazy opatřeny. Není to nějaký pevný trend, není to ani tak ve všech členských státech, ale rovněž jsme to zjistili třeba při těch pohovorech nebo i těch vnitrostátních zprávách. A to je něco nesmírně problematického, protože pokud jste v pozici obhájce, pokud chcete spochybnit nebo vyvrátit důkazy, ehm, tak je dost těžké, když vlastně nemáte informaci o tom, jak byly ty důkazy opatřeny. A mm, je to nesmírně ehm, poškozující vůči základním právům. Poslední eh, taková oblast, kde jsme se zaměřili, to je rovnost eh, prostředků nebo rovnost zbraní v uvozovkách v těch eh, nadnárodních šetřeních. To znamená, že někdo z těch v tom systému nesmí, mít, nesmí být v nevýhodě, takže například pokud obhájce chce vést své vlastní vyšetřování, aby třeba opatřili ještě nějaké další důkazy, tak bude čelit mnohým překážkám, třeba bude muset zajet do té zahraniční země, budou tam nějaké jazykové překážky, aby vlastně získal ty, aby opatřil ty důkazy. A teď dám slovo opět kolegyně, která pohovoří o další oblasti, vyšetřovací vazba. To znamená, čtvrtá oblast, eh, které jsme se zabývali, je oblast vazby, té vazby, která je předřízení, vyšetřovací vazba. Ty režimy vazby se opravdu liší velkým způsobem. Máme zde například rozdíl, jak dlouhá může být tato vazba. Některé členské státy mají stanovenou maximální dobu, a pokud je, ale i ta maximální doba se liší mezi členskými státy. Některé členské státy nemají vůbec žádnou stanovou, stanovenou maximální dobu, ale mm, někdy se vlastně tam uplatňují určité časové limity, anebo je tam nějaký systém pravidelného přeskoumání ze strany soudce. Navíc se také velice liší kritéria, která vedou k tomu, aby mohla být vůbec ta vazba uvalena. A to, co se zvlášť liší mezi těmi systémy, je ta míra podezření, která stačí na to, aby byla na toho podezřelého člověka uvalena vazba. Většinou to také souvisí eh, s různými možnostmi alternativy, které členské státy mají, eh, alternativy k eh, vazbě. Tohle, to, tahle skutečnost samozřejmě výrazně um, brání přeshraniční spolupráci. Je zde důležitá ta vzájemná důvěra. Je důležité vlastně chápat, jak funguje režim v druhé zemi a také, jak to vlastně funguje s tím, ehm, jak, ehm, jaké vlastně tedy nějaké důkazy už musíte mít, nebo jaká musí být ta víra podezření. Je zde nebezpečí ohrození lidských nebo základních práv. Některé členské státy eh, nechtějí vydávat eh, příkazy, které podle jejich názoru by třeba vedly k tomu, že bude ta vyšetřovací vazba použita nadbytečně nebo zbytečně. Pokud existují nějaké alternativy k vyšetřovací vazbě, tak to zase ale oslabuje rozhodnutí, rámcové rozhodnutí ESO, to znamená Evropské pří, eh, příkazy eh, o dohledu. Ale pokud členský stát chce na to spolehat, tak velice často to není možné. Takže jednak se tedy ten, ty, tyto nástroje nevyužívají dostatečně a navíc je tam velice silná nedostatečná komunikace a dialog mezi těmi jednotlivými orgány. Teď se podívám na pátou oblast, kterou jsme se zabývali, zejména se to týká posuzování podmínek eh, zajištění. Eh, zejména je to poté, co byl eh, vysloven známé rozhodnutí Evropského dvora Araniosy a Caldararu. Určitě znáte samozřejmě to, ten rozsudek z dubnu 2016. Toto rozhodnutí dalo zelenou tomu, aby výkonné orgány mohly zamítnout předání osoby do jiné země, pokud se oprávněně domnívají, že ta vyžádaná osoba bude vystávena nelidskému a ponižujícímu eh, zacházení. Vnitrostátní orgány si tedy mohou vyža- eh, vyžádat další informace z toho žádajícího státu o tom, jaké jsou podmínky mm, té detence. 25. července 2018 to bylo ještě potvrzeno v takzvané věci ML case. Mezi členskými státy existují rozdíly, které se týkají zdrojů toho, jak eh, se rozhodnout, jak, jak to, jak tedy zda budou souhlasit nebo nebudou souhlasit s tím předáním do, jiného, do jiné země. Eh, je zapotřebí tyto žádosti jsou velice, velice často žádají podrobnosti a někdy dokonce ty pověřené orgány si ještě stanovují nějaké další podmínky, chtějí určité další záruky nebo další uh, Eh, garance a které se týkají toho vydání do eh, té osoby do jiné země. A také třeba chtějí to, to jak vypadá cela. Tyto eh, ty postupy, které popisujeme, mají velký dopad na vzájemnou důvěru. To znamená, někdy dochází ke spožděním, Eh, třeba ve výkonu evropského zatýkacího rozkazu. Může to vést i k tomu, že vlastně se eh, zamítne ten výkon rozhodnutí. Dám třeba příklad z Německa. V Německu byl v roce 2014 eh, jeden případ, který se právě týkal provedení evropského zatýkacího rozkazu. A v roce 2016 těch případů bylo už 14. Takže je zde určitá polarizace mezi členskými státy, které mají mm, věznice jaksi lepší kvality a některé mm, horší kvality, takže vlastně to vede k takzvanému prison shopping, kdy se vlastně vybíráte, která země je nejlepší pro vaše účely. Takže toto také samozřejmě eh, vzvedá, nebo to také vede k různým otázkám. Máme zde například Eh, různé zacházení s osobou, eh, máme zde různé záruky, různé pojistky, pak jsou zde různé případy, eh, kdy vlastně ten člověk v tom vnitrostátním systému třeba nebude mít takové záruky. Další otázkou je také to, že ten systém záruk není vlastně příliš v praxi proveditelný. Není úplně možné v té vysoké, ve velké míře garantovat nějaké podmínky v těch eh, vězeních, týká se to třeba samotek. Není to tedy pouze v kontextu evropského zatýkacího rozkazu, ale týká se to celkově celého toho eh, mechanismu spolupráce, včetně tedy zatčení, tedy tence. Takže se to týká i rámcového eh, rozhodnutí nebo dohody o transferu vězňů. Šestá oblast, kterou jsme se zabývali a kterou jsme identifikovali jako oblast problémů, je očkodnění újmy, která byla způsobena uvalením vazby, eh, neoprávněné vazby nebo nezákonné vazby. Eh, bohužel tedy jsme neměli úplně čas tuto oblast důkladně proskoumat, protože jsme byli omezeni časem. Sedmá oblast, která vzbuzuje znepokojení, jsou takzvaná řízení v nepřítomnosti. A zde jsou rovněž výrazné rozdíly mezi zeměmi. Vede to k různým poškozením přeshraniční spolupráce, ale opět tedy nemáme <laughs> příliš času, takže přeskočím podrobnosti a odkážu vás na naši studii. A teď už dám znovu slovo kolegyni Elody, aby popsala poslední dvě oblasti. Děkuji, N. Dvě poslední oblasti, pouze stručně, ty se týkají práv obětí práva obětí, tam roste osvěta, jsou stále lépe uznáváni, mezi jinými pod vlivem evropské legislativy, ale přesto všechno stále ještě vidíme velkou nerovnováhu a obrovské rozdíly mezi členskými státy. Například odškodnění obětí, to je jedna z těch oblastí. V roce 2004 byla přijata směrnice o přiměřeném odškodnění, hm, ale žádná harmonizace není eh, viditelná například z pohledu jak rozsahu, tak postupu, časových limitů či povahy eh, toho programu. Takže pokud jste v nějaké jiné zemi, tak můžete být méně vítaným žadatelem o takovou věc. A nyní ochrana, to jsou eh, nařízení, ochranné příkazy pro oběti. I zde jsou různá mm, nástroje jak v trestně právní oblasti, tak i v občanskoprávní a obě mají celoevropskou povahu, ale ani ty nástroje nejsou nějak zvlášť používány. Bohužel nám chybí čas, abychom se jimi mohli zabývat, ale ve zkratce lze říci, že není o něm povědomí ani není využívan. Tedy, jaké bychom mohli z toho vyvodit závěry? co e, činí, jak se snaží členské státy ty, s těmi rozdíly zacházet, případně překonávat. Některé z nich e, se rozhodly pro takzvanou slepou důvěru. Tedy za každou cenu se snaží vyplnit to, co se dá. Například, jak už jsme hovořili o přípustnosti důkazních materiálů, některé státy to prostě vůbec ne kontrolují. Jiné státy jdou mm, tak polovičatě na to říkají si, pokud ty rozdíly nejsou až tak eh, přehnaně zavádějící, případně brání nám. Pokud nám nebrání, tak tomu vyhovíme. A pak ještě máme u podmínek pro uvalení vazby, tak tam stále více členských států už netoleruje porušování článku 4 eh, Charty základních práv eh, či článku 3 mm, mm, lidských práv. Jak si tím tedy zacházejí. Tam je směrnice o procesních právech, zapracovávají do ní i um, rozsah eh, nástrojů pro spolupráci například správní aktéři a kdykoliv se objeví nějaké obtíže na evropské úrovni, tak se odkazuje na národní eh, judikatury. Například právní nápravné prostředky, ty harmonizovány nejsou eh, fungují tato přemostění? No, nějak zvlášť. Právě tam jsme na to naráželi v tom výzkumu neustále, například dlouhé vyjednávání, například u toho EPA, drastická řešení, některá velice ambiciozní opatření, která nedopadla nějak zvláště, špatné vyhovování těm žádostem, například evropský zatykač, eh, nekomunikuje se, neinformuje se vzájemně a pak je výsledkem pokud ne opravdová inkompatibilita, tak rozhodně vnímá se to jako nemožnost nalézt spolupráci. Rovněž i u um, evropských zatýkacích rozkazů mnoho bylo zablokováno. A i ta směrnice o evropském ochraném příkazu, to se jí rovněž týká, a i opatření pro dohled, případně vazba. Ani tam to zvlášť nefunguje. Předseda, je to eh, obrovský kus práce. Možná bychom nyní přejít eh, k doporučení. Máme tady dva zpravodaje, tak možná by ještě bylo dobré, abyste byli schopni odpovědět na nějaké otázky. Já se omlouvám, nechtěl jsem vás zastavit téměř půl věty, ale pokud nějaká doporučení máte, tak se prosím do nich pustíte a pak se budeme zabývat otázkami. Doporučení. Tady doporučujeme takové prokombinování nástrojů měkkého práva a určité legislativní opatření a praktická řešení na straně druhé nejdříve shrnu to, čemu my říkáme soft law, tedy měkký přístup k právu a praktické nástroje. Proškolování a osvětová aktivita, zejména ti příjemci či účastníci těch školení by měli být rovněž poskytovatelé služeb. I těch by se ta školení měla týkat, protože tam vidíme, že jejich význam neustále roste, zejména u návrhu o elektronickém důkazním materiálu. Dále si myslíme, že by se takové proškolování mělo zaměřovat na některé celoevropské nástroje, které zatím nebyly nějak mm, mm, prosazovány, či o nich se moc nehovořilo. Pak mm, e, kontakty praktiků, horizontální dialog, jednak mezi úřady, které jsou vzájemně adekvátní, ale i na komunitární úrovni a i s Evropským soudním dvorem. Dále si myslíme, že by tady měla být finanční podpora ze strany Evropské unie v těch různých tematických okruzích, například eh, investigativní opatření, podmínky při uvalení vazby, mm, možnost eh, odškodnění v přeshraničních eh, případech eh, oběti a mechanismy. Nyní legislativní opatření. Tady k doporučením patří konsolidace a communautaire, zabývání se prosazováním a tam, kde to prosazovat nejde, protože jsou velká rozdíly či mezery a měly by tam být mm, i postupy eh, pro eh, porušování. Nyní krátkodobě tam by se dalo poměrně leh, snadno nastavit minimální standardy u té eh, předvstupní vazby a rovněž u přípustnosti důkazu. Pak posílit rámec pro soudní přeskum, zejména u té Um, vazby eh, před soudním řízením a rovněž u přípustnosti důkazních materiálů. A dále by se to mělo týkat i kompenzačních programů, programů odškodnění obětí a um, neoprávněné vazby při přeshraničních eh, eh, řízeních. To by tedy bylo krátkodobé to, co se dá krátkodobě e, udělat. Pak tam máme i, ještě tam odkazuji na naši studii i střednědobá a dlouhodobá doporučení. Děkuji vám velice, říká předseda. Máme díky tomu trochu času na otázky. Máme tady e, zpravodaje, který no, byl předtím už zpravodajem pro totiž Katrin Činiči Ona je vlastně e, soudkyní, ale zabývala se procesními právy u dětí. To je rovněž velký kus práce a v příloze máme právě takovou komparativní zprávu o stavu v různých zemích. Doufám, že e, tento tlustý svazek opravdu pomůže těm, kteří se procesními zprávy zabývají. A to by bylo opravdu žádoucí protože tady se často zdá, že právě trestní právo je takovým tématem trochu na boku, ale není tomu tak. I pro náš výbor by to mělo být téma stěžení. Já jsem si tady začetl do některých těch textů s tím, jak vy jste přednášeli a zdá se, že to bude velice užitečné. Já sám mám ještě otázky jak k EDV, tak i k IAO, tedy jak k zatýkači, tak i k vyšetřovacímu příkazu, ale ještě dám slovo jiným. Eh, kolegyně Brigitte a Katarina. Děkuji, děkuji. Než se zeptám, tak si dovolím připomínku. Někdy mám takový pocit, že přesto, že tato studie je nesmírně užitečná, informativní, je snad nudné i provést takovou veřejnou kampaň, například pomocí našich služeb, aby oni věděli nikoli pouze členové tohoto výboru a jiní zasvěcení, ale i široká veřejnost. Možná by se tady dalo využít v pozitivním smyslu například Facebook. To je jenom taková úvodní poznámka k zamyšlení. Jsem velice ráda, že jste se vyjádřili mm, a použili jste i ten pojem slepá důvěra. My důvěru velice zdůrazňujeme i v naší parlamentní práci, ale ono, pokud někdo neví nic o tom, jak vypadá ten systém v praxi v tom jiném státě, a to Mm, právní prostředí se velice liší, tak tam to s tou důvěrou by mělo být jiné. My například tady vedeme dlouhé rozpravy o um, vazbě, um, té vstupní vazbě, zda tedy například ji uvalit až v tom posledním stádiu, těsně před eh, soudním řízením, či za, je možné uvalit na někoho vazbu eh, preventivně už brzy. A pak ještě máme to odškodnění. To je užitečný nástroj, ale pokud já jsem jak vyšetřovací vazbě velice brzy a přitom vím, že proti mně kdysi v budoucnu začne se vést nějaké řízení, ale už nyní mi někdo zničil život, jak se to dá odškodnit? Tady budeme muset uvažovat, jak vy říkáte, krok po kroku jak ty systémy v některých svých, našich členských státech změnit, protože peněžité odškodnění někdy prostě nestačí. Dále stoprocentně souhlasím, že naše oběti potřebují podporu. Hovoříte o jejich ochraně, ale domnívám se, že i po spáchání trestného činu potřebují i jiný typ podpory. Mluvíme eh, často o pachateli, ale ta oběť, ta je mimo náš hledáček a přitom je tady celá řada násilných čestných e, činů, které na tu oběť mají velký význam. Plně souhlasím s tím zvyšováním povědomí. Například, zda je nutné si požádat o evropský zatýkací rozkaz nebo ne, s vědomím toho, že ten právní systém v tom sousedním státě je až tak jiný. A teď jenom na závěr, pan předseda rovněž už to naznačil, někdy prospěje věci hlavně investovat do lidí, a e, zvyšovat jejich povědomí, než neustále e, předkládat nová opatření. Teď tady máme něco nového, co je v podstatě jenom rok a zase už se hovoří o nějaké novince a v praxi to fungovat nebude, když o tom nikdo neví, případně neví, jak s tím zacházet. Tedy spíše bychom se měli zabývat dodačnými kampaněmi, aby se zvýšila osvěta. Ještě než se budeme bavit e, k té k té e-evidenci, e-, elektronické důkazní materiál. Já rovněž ještě mám otázku e, k tomu evropskému zatýčači, ale ještě Katarina. Grazie, grazie. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych chtěla velice poděkovat našim hostům za představení této studie. Je to nesmírně zajímavá studie, škoda, že na ní nemáme více času, abychom prohloubili určité doby. Ale ty nejdůležitější mm, věci nám byly představeny a potvrzují vlastně také to, co se ukazuje stále znovu pro nás, kteří se zaobíráme těmito tématy, jak obtížné je vytvořit atmosféru vzájemné důvěry. Už se tady zmínila řada bodů. Bude jistě zapotřebí určitá harmonizace, protože rozdíly existují a to vede k tomu, že některá řízení jsou narušena anebo se nevyužívá spolupráce. Birgit to řekla právem je tak důležité všechny tyto koncepty přesně znát a ta, to by tedy se měli informovat nejenom ti, kteří se tím zaobírají, ale jsem přesvědčena o tom a na to poukázali i dámy, eh, že je důležité vytvořit to propojení, aby došlo opravdu k plnohodnotné spolupráci, aby tady existovala parita při trestních řízeních a tak dále. Ale k tomu je zapotřebí vzdělávání a další vzdělávání i na evropské úrovni. Já bych měla dvě otázky. Jedna otázka je možná trošku technické povahy, odbornější, druhá obecnější. Ta specifická otázka se týká systému přípustnosti důkazů. A tady bych chtěla odkázat na to studii. Chtěla bych se zeptat, jakým způsobem různé metody přístupu členských států k přípustnosti důkazů vypadají. Například Tady jsou jistě různá pravidla a jakým způsobem se vylučují důkazy. Tady bych ráda tedy věděla, jaký dopad to má na přeshraniční šetření příslušného e, státního zástupce. A teď bych se ráda také dostala k nezletilým, i když nemáme čas, ale ráda bych odpově- slyšela odpověď. Já jsem členka specifického výboru, kde jsem spravodajkou a už jsme zvažovali opatření, kde se jedná například o návrh zřízení Centra evropské koordinace, aby se zajistilo, že všechny oběti, eh, tentokrát to bylo pro, v případě terorismu, ale to může být z nejrůznějších důvodů, eh, vidíme už i teroristických útoků, že oběti by měly dostat stejný způsob podpory, stejný způsob odškodnění Eh, by dostali se jako oběti do nějakého zločinu. Děkuji mnohokrát, Kataríno. Já bych měl otázku. Co se týče vzájemného uznávání a záležitosti používání nejrůznějších nástrojů, například evropský zatýkací rozkaz Máme tady různé nástroje, tedy vezměme si ten evropský zatýkací rozkaz, jak to tady vypadá s proporcionalitou, e, nebo například v případě mm, e, činů nezletilých nebo menších, e, méně závažných trestných činů. My víme, že tady externě se i prováděla školení v této oblasti. A pak jsme viděli, že došlo k určitému zlepšení, nebo dejme tomu k respektování evropského zatýkacího rozkazu. paní Činičina to pokázala, že třeba prostě školit eh, soudce, abychom docházeli k lepším rozhodnutím. A toto, ten evropský zatýkací rozkaz se stal jedním z nejlepších nástrojů eh, v rámci spolupráce. Jak se díváte na jiné oblasti? kde by mohly lépe fungovat harmonizace a systémy. Je tady nějaká nějaký širší kontext. Vy jste například hovořili o podmínkách vazby. Je tady, hraje tady roli nějaký externí faktor, například spoždění, když se podíváte na Německo. Tady máme postoje, různé postoje různých zemí. Když jsem byla na německém soudu, německé řízení, kde podmínky vazby by mohly být lepší, než dejme tomu v určitých jiných zemích, je to případ, že to vede eh, k větší váhavosti nebo k většímu spoždění vydat evropský zatýkací rozkaz právě vzhledem k této, k tomuto důvodu. A Znamená to tedy, že by se mohlo, že by mohlo, kdyby se zlepšily podmínky vazby, kdyby to vedlo ke zlepšení podmínek vazby a kdybychom chtěli tak by to jistě šlo a ne si stěžovat na to, že nelze aplikovat eurozatykač, ale změnit podmínky tak, aby ho aplikovat šlo. E, to je součást toho širšího kontextu a ne pouze prostě e, toho jednostraného zaměření, kdy se prostě atakuje na euro e, zatykač ze strany euroskeptiku. Vy jste hovořila o mnoho, hovořili o mnoha záležitostech v oblasti harmonizace. Já si myslím, že některé z nich jsou skutečně základní, souvisejí se standardy v jednotlivých zemích, kde já si myslím, že to je skutečně o dobré harmonizaci, která může fungovat. Eurotekač funguje velice dobře. Alternativa je špatná. Alternativa je spadnout pět do umluvy 5-7 Čili já bych rád pochopil, z, jak se na to díváte. A tady bych se vrátil k tomu, co říkala Birgit. Neměli bychom tady nastartovat nějakou velkou kampaň, eh, abychom ukázali, že dobře zharmonizovaný společný postup má obrovský pozitivní dopad na občany, na jejich životy. kde se problémy dají vyřešit daleko rychleji. Ale to by spíš eh, bylo úlohou eh, politiků. Největším případem proto je možná je ten evropský zatýkací příkaz. Když se podívám na Německo, můžete v rámci ústavního pořádku vydat vašeho podezřelého do třetí země. A pravděpodobně to tež se týká na eh, situace ve Slovensku, když eh, ne, tady prostě hrají roli také otázky svrchovanosti. Otázka zní, zda by nemělo dojít k velice významným jaksi osvětovým kampaním v rámci těch opatřeních, o kterých hovoříme v rámci trestního řízení, aby lidé chápali, o čem to je, když se snažíme harmonizovat vzájemné uznávání. A myslím si, že zrovna podmínky vazby je jedno z, jeden z takových kritických faktorů, čili spoždění. Proč? Vzhledem k podmínkám vazby, no zase vracíme k tomuto bodu. Mě to nesmírně zajímá a to též platí pro děti. Když paní Činiči tady pracovala na své zprávě, je to stejné rozhodně nechcete prostě to provádět ve zcela určité zemi. To znamená opět, máte tady z toho také ten dojem, já si totiž myslím, že by se nám skutečně z toho mohl eh, podařit velký úspěch, kdybychom to dostatečným způsobem vysvětlili veřejnosti. Toto je jistě obrovská oblast, ale my zatím postupujeme velice defenzivně, jaksi. Protože se pořád obáváme, že se dotkneme té svrchovanosti. Uh, paní Činiči zná situaci v oblasti soudců. Eh, soudci chtějí být eh, Soudci chtějí být školeni, to není tak k tomu, že by se tomu soudci bránili. Oni to chtějí, vždyť chtějí prostě pracovat podle určitých standardů. after that you don't dislike the European arrest warrant, but you know. Jistě eh, to není tak, že, vy bys, byste má, že by se vám nelíbil eurozatykač. Děkuji vám mnohokrát za vaše připomínky a za vaše otázky. My se pokusíme zareagovat na všechny z nich a neučiníme-li tak. No, jako první bych se chtěla obrátit na vás, zejména co se týče očkodnění pro, neosprave, pro neoprávněnou vazbu v nadnárodních řízeních. My jsme na tom trvali již celou řadu let a bohužel eh, se to nedostalo opravdu na pořadné došlo k vypracování eh, velice významných studií ze strany IGN, Evropské soudní sítě a eh, tato studie skutečně identifikovala nejrůznější rozdíly mezi jednotlivými justičními systémy a identifikovaly také nedostatky eh, v mezinárodních řízeních, v nadnárodních řízeních a uváděli také příklady, kdy nějaká podezřelá osoba nebyla se nedostal, nedostala očkodnění ani vzhledem k tomu, že během dlouhé doby byli neoprávněně zadržováni ve vazbě a v jiných případech pro ně bylo neobyčejně svízelné dopracovat se k očkodnění eh, ze strany vykonávajícího členského státu. V tom prvním případě nedostali v tom státě, který vydal, kde byli zadržováni. A my, my jsme se na to už snažili upozornit. Toto si skutečně zaslouží velkou pozornost. Musí to být doprovodné opatření k té vzájemné důvěře a vzájemnému uznávání. Školení. Myslím si, že všichni, eh, vy všichni jste zdůraznili nezbytnost školení a vzdělávání. My jsme hovořili o vzdělávání soudců a justičních eh, pracovníků, ale také tady je obrovská potřeba vzdělávat obhájce. A v tomto ohledu se domnívám, je tady veli eh, velká mezera. Ještě na, prostě na jedné straně máme celou řadu iniciativ Evropské unie, pro zlepšení eh, pozice obhajoby a pro školení obhájců tedy právě také v souvislosti s těmi směrnicemi týkající se evropských záruk, protože celá řada obhajců o této směrnici vlastně nic neví. Navzdory tomu, že ta by mohla poskytnout dobré argumenty, v některých případech. Sedím vám do svých poznámek. Možná bych se vrátila ještě k tomu, co jste řekl vy. I vy, madam. Souhlasím s vámi v tom, že teď jsme dospěli, jsme dozráli určitým způsobem v některých nástrojech, které se staly obrovským úspěchem, jako například Evropský zatýkací eh, rozkaz je příběhem úspěchu. Některé případy byly opraveny, alespoň do určité míry, například záležitosti proporcionality, o kterých jste se zmínil, ale jiné ne. A podmínky vazby jasně k ním patří tady s vámi souhlasím v tom ohledu, že to je otázka praktických opatření a implementace stávajících norem a standard, zejména norem přicházející ze Štrasburku z Evropského soudu pro lidská práva, ale také z nejrůznějších výborů Rady Evropy ale my se domníváme, že tady je skutečná potřeba věnovat se těmto eh, problematikám a dá definovat minimální standardy pro vazbu. My si myslíme, že by bylo nezbytné schválit legislativní iniciativu v tomto ohledu. Samozřejmě s tím souvisí celá řada otázek, zejména co se týče právního základu. Je, vza, je ve smlouvách Evropské unie právní základ pro možnost eh, upravit tuto oblast? A my se snažíme poukázat na to naší zprávě, že ano, Elodie. No, pouze stručně zareaguji. Takže co se týče těch podmínek vazeb a těch společných standardů, my opravdu zde nemáme nějaké společné standardy, jsou zde určité standardy Rady Evropy, ale nejsou vždy dodržovány a takové nejhorší věc je, aby zde byla dostatečná politická vůle jednotlivých členských stánů. Podporujeme vaši myšlenku, aby zde byla i třeba určitá finanční pomoc členským státům, protože členské státy těm se moc nechce do toho investovat peníze. Ještě se vrátím k otázce o přípustnosti důkazů, co se týče Apple. Um, u toho Evropského ochranného příkazu v tom původním legislativě bylo pravidlo o přípustnosti důkazu. Bylo tam řečeno, že ty eh, důkazy musí být eh, opatřeny zákonným způsobem a nakonec to ustanovení bylo vyškrtnuto. Takže teď vlastně je to tak, že členské státy v podstatě ignorují, jakým způsobem byly důkazy opatřeny, byť třeba možná byly opatřeny způsobem, který poškozuje základní lidská práva. Co se týče důvěry a vzájemné znalosti, vzájemného uznávání. Já si myslím, že v evropských nástrojích se velký důraz klade právě na vzájemnou důvěru. Teď jsme to třeba viděli i v tom um, rozhodnutí Kanderera. Tam jde o to, že vlastně bylo, byla oslabena vzájemná důvěra, ale když dáváte rozhodnutí o tom předání osoby, tak vycházíte z informací, které dává ten eh, stát, eh, který vydává tu žádost, takže mu musíte důvěřovat. Takže opravdu eh, ta důvěra je naprosto zásadní, takže je to takový začarovaný kruh. Pokud e, neznáte informace o té druhé straně, tak by tam tedy měly být alespoň ty minimální společné podmínky. Takže je dobré, aby se členské státy e, zamyslely nad tím, jak vypadají ty procesní práva v, jejich zemích, aby to nějak porovnali. Dobře, už vás poprosím pouze o poslední komentář, říká pan předseda. Já už bych e, se chtěla pouze jenom velice stručně vrátit k tomu kouzelnému slovíčku, které jste řekl, a tím je slovo holistický nebo sousloví holistický přístup. To je naprosto klíčové, zejména teď, když už jsme opravdu, eh, když už ten eh, nástroj vzájemného uznávání dozrál, eh, tak musíme to považovat za opravdu takový soubor nástrojů, kouzelný soubor nástrojů, který Evropská unie mm, vytvořila pro tuto spolupráci. A je důležité, abychom aby se byla interakce a doplňkovost mezi těmi jednotlivými nástroji, které zatím byly schváleny na úrovni Evropské unie. Takže to je další výrazný, významný krok v této oblasti. Já bych vám chtěla velice poděkovat, bylo to opravdu eh, velice stimulující. Je to důležitá studie, a jsem si jist, že naše klíč, náš klíčový zpravodaj nebo zpravodajka využije tyto informace. Myslím si, že zde máme na práci mnoho zpráv, ale toto je velice důležité téma. Děkuji vám oběma za prezentaci. Opravdu doufám, že to bude fungovat jako určité kouzlo. Děkuji vám všem. A teď se podíváme na bod 16. Omlouvám se ještě. Hmm. Že začínáme tento bod později a budeme tedy hovořit o zavedení programu Digitální Evropa na období 2021-2027 a dám slovo rovnou panu Lenársovi. Chtěl bych říci, že vlastně ta program Digitální Evropa je jeden ze sektorálních programů víceletého finančního programu, takže kolego, dávám ti slovo. Ano, děkuji, pane předsedo, mě vůbec nevadí, že jsme trošku opožděni, protože si myslím, že ta předchozí diskuse byla velice cená, velice zajímavá a velice rád jsem si vyslechl informace. Takže toto je stanovisko, které se týká zprávy ITRE o e, programu Digitální Evropa a naším úkolem, e, co by Libe, je zaměřit se na aspekty, které jsou relevantní pro naše gesci, pro naše portfolio. Tento program Digitální Evropa má podpořit kapacitu Evropské unie, zejména v takzvaných vysoce výkonných výpočetních e, technikách, v kyberbezpečnosti, Musíme ve všech těchto oblastech posílit své kompetence. Je důležité, aby se to všechno využívalo jak v ekonomice, tak eh, mezi občany. To bylo také jedno ze závěrů talinského eh, setkání hlav států a vlád. A myslím si, že to je i názor, který je poměrně široce sdílen v Evropském parlamentu. Takže máme určitý rámec, máme zde eh, strategii, jednotnou digitální strategii. Tento program má zaručit to, že zde budou dostatečné investice pro ty cíle této strategie. A já si myslím, že to je důležité, protože pokud chceme, aby Evropská unie hrála důležitou úlohu i v té digitální transformaci budoucnosti, musíme dnes jednat a musíme dnes zainvestovat protože požadavky po těch technologiích se zrychlují stále rychleji a také zde, jsou zde ty vysoce výkonné výpočetní, poči, eh, ta vysoce výkonná výpočetní technika. Evropská unie ztrácí různé informatiky a inženýry, odcházejí do jiných zemí. Eh, přitom máme zde například eh, už skvělou komunitu, která se zabývá takzvanou inteligentní umělou inteligencí, ale ten náš trh celkově není tak vyvinut, jako je trh třeba v jiných zemích. Pak je zde určitá fragmentace a poměrně nízká investice do kyberbezpečnosti, to znamená, že jsou zde rizika mm, a naš eh, a vlastně navíc ten průmysl je takový dost eh, mm, roztřištěný, nejsou zde žádní důležití hráči. Takže si myslím, že bychom se tím měli zabývat i v našem výboru já se také ve svém stanovisku zaměřuji na některé věci. Samozřejmě také tam navrhu určité drobné změny vůči návrhu komise, ale takový hlavní návrh, o který bych požádal podporu, o podporu, je to, aby tento program eh, více potrhl úlohu kyberbezpečnosti. To znamená, měly, měly by to být třeba na stejné, měla by to být třeba stejnou prioritou, jako je umělá inteligence co se týče třeba financování. Takže to je asi z mé strany teď vše. Těším se na názory kolegů a samozřejmě se také těším i na spolupráci s kolegy. Doufám, že budeme mít nakonec silný mandát a silné stanovisko, které potom ocení i naše kolegové ve výboru ITRE. Děkuji, děkuji za to, že jste uvedl tyto dvě priority. Máme dva kolegy, kteří se hlásí o slovo, pak také dáme ještě slovo komisi. Takže Brigit a Tomáš. Takže nejprve Birgit. Děkuji, pane předsedo. Já k tomu mám pouze jednu nebo dvě takové obecné poznámky. Myslím si, že je svatá pravda, že máme málo podniků, které by byly aktivní respektive, že tady jsou zde podniky, ale stále jak si pokulháváme za ostatními. Myslím si, že by bylo dobré, abychom pomohli biznesu, jak najít způsoby, jak využít digitalizaci, ale zároveň musí přitom eh, respektovat základní práva a také eh, ochranu. Nesmíme pouze eh, kopírovat slepě to, co už existuje, ale musíme vymýšlet nové prvky. Také bych chtěla zdůraznit otázku kyberbezpečnosti protože eh, v oblasti digitalizace je mnoho věcí, které můžeme dělat. Můžeme nakupovat přes internet, zarezervovat si hotel, koupit si vstupenky, všechno stačí, všechno můžete dělat eh, v křesle eh, svého domova, ale zároveň je důležité si uvědomit, že se objevují i další hrozby, které se týkají bezpečnosti, přístupu nebo nezákonného přístupu k datům. Také může docházet k manipulaci třeba volebních, s volebními výsledky nebo s volbami. A je některé eh, také třeba dochází k tomu, že někteří prodávají údaje ostatních, aby se manipulovalo třeba mm, s volbami Ehm, pokud máte dostatek peněz, vypadá to, že si můžete koupit jaksi volební výsledek. Takže musíme všichni jednat jako orgány, aby tedy mm, všichni občané mohli využívat veškeré možnosti, které jim přináší nová technika, ale zároveň, aby zde nebylo zneužívání, manipulace, aby byla všechna práva našich občanů dostatečně chráněna a je také důležité, chránit základní práva a ochranu údajů. Myslím si tedy, že potřebujeme více peněz do výzkumu, ale také i více peněz pro malé podniky, aby tyto malé podniky mohly propracovat tyto prvky. Mm, ano, já vidím, že ta lhuta je opravdu šibeniční, která zde je. Připravujeme stanovisko takže opravdu bychom se tam měli zaměřit na ta lidská práva, na ta základní práva. Eh, 16. října opravdu je to už za dveřmi, to datum, takže ehm, Tomáš, prosím. Ano, děkuji. Já budu hovořit česky. Protože jsem mohl vystoupit pro, po Brigit. Já jsem uh, moc nepochopil, jestli se vyjadřuje úplně k tomuhle z tomu eh, novému vlastně založení toho nového programu Digital Europe uh, v novém v novým čase, nebo mluví obecně o těch zásadách, které my se máme jakoby Evropská unie řídit. Já si myslím, že pokud mluvila o tom druhém, tak v tom bych řekl naprosto souhlasím. Ale u tohohle z toho programu, Žerome, já mám jenom dvě věci které je potřeba vlastně tam zdůraznit z hlediska, z hlediska člověka, který se zabývá eh, kontrolou evropských financí. Za prvé, máme řadu tady programů, které jsou prostě jejich efektivita je naprosto malá. Proto je potřeba při, při zakládání jakéhokoliv dalšího programu být velice opatrný a opravdu vědět, k čemu ten program skutečně bude sloužit. Protože my jsme založili řadu programů, kde peníze nejsou využívány z nějakého důvodu, ať už z důvodu toho, že nikdo o tom programu neví, neví nebo uh, z důvodu, že postupně, protože ten program nebyl využíván, tak se změnily, změnily ehm, vlastně podmínky jeho využití. Druhá věc u tohoto z toho programu, který jsem opravdu důsledně sledo, eh, sledoval a studoval, je, já nechci pumpovat peníze do žádných soukromých firm. Já chci tenhle ten program, aby vlastně pomohl celkově státům zlepšit eh, třeba digitální infrastrukturu a aby opravdu digitalizoval věci, které dneska jsou dělány ještě papírově. Teď se koukněme, jak v řadě eh, třeba evropských soudů se hromadí papíry v kancelářích a prostě nemůžete poslat eh, digitálním způsobem některé dokumenty a musíte je osobně jakoby by tam dodat. Takže si myslím, že že to je druhá připomínka konkrétní k tomu programu. Pokud máme podporovat vznik podobného programu a máme podporovat to, aby se tam přesunuly finanční prostředky, tak chtějme, aby ten program byl od začátku udělaný tak, že bude efektivní a že nám bude dávat smysl do celé koncepce vlastně nového rozpočtového období. A to si myslím, že je moje hlavní, hlavní připomínka, kterou jsem ti tady k tomu chtěl, chtěl dát. Okay, thanks, Thomas. Jerome, do you want to hear from particularly? Děkuji velice, Tomáši. Máme tady někoho z komise. Ano, domnívám se, že to je Liodo. Ano, dobrý den. Chci za komisi poděkovat za takto důkladnou analýzu a hodnotné komentáře. E, jsem si jistá, že se nám společně podaří ten program nastavit lépe, zejména z pohledu zajištění kyberbezpečnosti a ochrany údajů, na čemž právě tomuto výboru velice záleží. Rovněž chci ujistit posledního řečníka, že totiž tento program nezačíná od nuly, buduje na tom, co už máme, například se v Telekom což je posilování veřejné zprávy, pomoc veřejné zprávě a ISA 2. Rovněž tam se soustředíme na veřejnou zprávu, rozhodně se toho ujmneme. Tento program je dost známý a my chceme na něm budovat, rozšířit ho, rozšířit i možnost zásahů. Další komentáře z toho, co jsme slyšeli, tak doufáme, že i vy nám pomůžete posílit a podpoříte nás v tom, že budeme lépe schopni bojovat s kyberkriminalitou a podpořit i ochranu údajů z občanů. Takže doufáme v to nejlepší. Ano, já rovněž. Eh, pan Franz, ten asi rovněž se bude chtít vyjádřit a pak už dáme slovo zpravodaj. Pan zpravodaj. Děkuji program Digitální Evropa vypadá na první pohled žádostivě 9,2 miliardy eur. To zní jako hodně peněz, ale když se to rozdělí na 7 let, tak to ročně je méně než výroční zisk Google nebo Facebooku. Ale ono se musí někde začít. V takovém případě to ale musí být i obsahově rozumně ošetřeno. Pár poznámek k těm oblastem, které se týkají výboru Libe Eh, ochrana údajů nemůže být vnímána jako taková boční kolej eh, boje s kyberkriminalitou. Tam to musí být zajištěno jako povinnost všech. V článku 6 eh, kyberbezpečnost to musí být zcela jasně řečeno, případně tam musí být přidán nový článek. Za druhé, kyberbezpečnost bohužel se eh, chápe pouze jako dodatečný nástroj, specifický nástroj, ale přece například pro ochranu potravin nemáme zvláštní nástroj, máme minimální standardy například minimální doba použití či minimální eh, doba um, uschovávání. I zde musíme mít u všech, kteří používají IT, určitý minimální standard a ten se dá prosadit uh, vzděláváním, rekvalifikacemi, tam bychom rádi se tomu věnovali dále. Vše musí být rovněž vždy prokontrolováno, prověřeno, proto bychom rádi dále investovali do příslušného softwaru, například Qualcomm u e, všeho se musí dávat pozor, že i vědci budou doprovázeni etnickými poradci, jinak se určité předsudky, případně nerovnosti ještě posílí. Tady odkazuji na zprávu Big Data, kterou vypracovala loni Ana Gomez. Děkuji za pozornost. Děkuji, panu Franci. A Jerome, chtěl bys to uzavřít? Ano, pouze velice stručně. Děkuji všem, děkuji za všechny komentáře. Podíváme-li se na základní práva a ochranu údajů, to byli socialisté a zelené, kteří to zdůrazňovali, tak samozřejmě to je oblast, kde jsme v ideálním postavení, abychom to posílili, upozornili na to. Ano, já to tedy se toho ujmu a posílím to tak, jak jste um, to zde eh, popsali. Rovněž se musíme podívat eh, na to, co eh, zde zdůraznil Tomáš Dechovský. Musíme pamatovat na účinnost a na přidanou hodnotu. Zároveň ale všem záleží na tom, aby fungovali dobře součinně, jak veřejný sektor, tak i soukromý sektor. A máme i mnoho těch, těch partnerských vztahů mezi soukromým a veřejným sektorem těch společných podniků, takže vše musí fungovat dobře. Každopádně všem děkuji, pracujeme opravdu ve velmi těsném harmonogramu. Pane předsedo, sám se to zúraznil, ale já se postarám o to, že to vše zvládneme. Ano, eh, to ITRE na nás uvrhlo. E, oni totiž si myslí, že lidská práva to je něco, co se zvládne z minuty na minutu, ale tady jsme, e, Žerome, v tvých dobrých rukou a já ti věřím, výborně, děkuji. Je rozhodně pravda, že se to musí brát vážně a děkuji všem za přispění do diskuse. A nyní jdeme dál. Pustíme se do bodu číslo 17, to je směrnice o navráceních Máme zde Juvis, to jsou společné normy a postupy. Ještě si tady aktualizuji, koho máme jako stínové zpravodaje. Milí kolegové, přejdeme k prezentaci komise návrhu na nově připracovanou směrnici z roku 2008 o e, navrácení neoprávně pobývajících státních příslušníků. Jak víte, vše bylo navrženo 12. září a chceme zároveň posílit i ochranu hranic, Evropskou asilovou agenturu a to vše v reakci na zasedání Rady z 28. 21. června. Nejdříve si poslechneme eh, Judy Sargentini, zpravodajku k té věci. A ještě předtím bude prezentace z generálního ředitelství Home, pan Tudorači. Ten se zmíní o celé řadě záležitostí, například eh, proč zde nevznikla dopadová studie u toho recastu to je taková klíčová věc, na kterou zde kolegové upozorňují. A ještě další takové základní závažné věci. Já rovněž u toho ještě mám pár takových vrásek, ale to určitě Judith nevynechá, takže nikomu nebudu zabírat čas v tomto momentě. A nejdříve se tedy obracím na pana Tudoraše a pak na Judith Sargentiniovou jako naši novou nově jmenovanou zpravodajku. Máme už i nově jmenované stínové zpravodaje. Pokud se chtějí vyjádřit, rozhodně dostanou slovo. Pane Tudorači, dobrá, máte 10 minut. Thank you very much, Chair. Uh, good morning. Děkuji, pane předsedo. Vítám. Dobrý den, vážení poslanci. Zmínil jste se o tom návrhu, to je část balíčku z 12. září. Zmínil jste se rovněž, že se jedná o reakci na závěry Evropské rady z letošního června. Z našeho hlediska se rovněž jedná u toho návrhu o takové budování na těch zkušenostech, které jsme získali v tomto fenoménu navrácení od členských států. No a právě tam jsme se vydali v rámci šengenského vyhodnocování na mise do 22 z našich 28 členských států a na základě zjištění a závěru z těchto misí a i technických poznatků, které jsme získali v průběhu těch misí, jsme se pustili do jednak závěru a jednak určitých operačních následných opatření, o nich se domníváme, že je lze provést legislativním způsobem. Máme určité informace, loni už jsme u toho doporučení určité informace zhrnuli a domnívali jsme se, že se jedná o krok směrem zavedení takových měkčích nástrojů, které snad přesvědčí některé členské státy, aby se začaly přizpůsobovat v oblasti těch systémů při navracení neoprávněně pobývajících. Potom doporučení se přistoupilo k usilovné práci v rámci pracovní skupiny členských států a vypracovala se taková příručka pro navracení a pak z pohledu těch nástrojů měkkých už jsme udělali vše v rámci možného. My jsme se ale podívali ještě dál, totiž na statistiky, jak se situace vyvíjí a jak vypadají počty. Letos jsme dospěli k závěru, že je opravdu třeba přikročit k novelizaci samotné směrnice, abychom upravili i legislativu na evropské úrovni. A právě tam konkrétně ta opatření, u nich jsme dospěli k závěru, že jsou nutná, aby se v členských státech mohla změnit situace k lepšímu a rovněž, aby se mohla zlepšit koordinace mezi členskými státy a například Frontexem nebo asilovou agenturou, aby to navracení eh, probíhalo svižněji. Nyní se zmíním o sedmi velkých kategoriích, kde se v té směrnici zabýváme změnami a pak podle toho, co vás bude zajímat, co můžeme ponořit do aspektů, které jsou pro vás relevantní. První typ změn se týká toho, jak zapadá eh, azyl a azylové řízení s navracením. Tam jsme posílili pravidla k vydávání rozhodnutí o navracení a rovně jsme definovali právně přípustné setrvání a rovněž i tam pod to spada vydávání povolení k pobytu. Rovněž máme pravidla u odvolání při zamítnutí azylu. I tam bychom si přáli, aby byl jasný a přímý ten dopad, co nastane poté, když někomu není e, přiznán azyl, aby vše bylo účinnější a jasnější pohledu postupu. Třetí typ změn to jsou ehm, změny v oblasti odvolání a praxe eh, judikaturu v některých členských státech jsme zjistili, že se situace nesmírně liší v tom, jak probíhá odvolací řízení a jak vypadají instance v těch odvolacích eh, procesech a tam rozhodně by pomohlo mít větší jasno. Další typ změn, to se týká nové, nově zavedeného ustanovení, totiž povinnost spolupracovat mezi orgány, případně občany těch třetích zemí a příslušnými orgány našich členských států. Tam vyjmenováváme oblasti, v nichž se ta spolupráce bude považovat za povinnou a rovněž i sám členský stát má povinnost nově poskytnout informace občanů třetího státu o podobě té spolupráce, co se od něj čeká a jaké budou výstupy či dopady, když tuto spolupráci odmítne. Čtvrtý typ změn, tam se to týká systému dobrovolného navracení. Tam rovněž ta pravidla, i co se týče harmonogramu a časového období, kdy je možné někoho dobrovolně navracet, byla posílena a vyjasněna. Tam nám připadalo, že je to taková šedá zóna ty podmínky, za jakých někomu byla přiznána možnost dobrovolně se navrátit, někomu jinému ne. Tam jsme si to přáli vyjasnit a jsme přesvědčeni, že ty změny toho dosáhnout. Máme rovněž nově zavedené povinnost mít institut dobrovolného navracení, zatím to bylo pouze doporučení a většina členských států takovýto program opravdu zavedla, ale nyní jsme si řekli, že to bude ku prospěchu všech, pokud tam bude výslovná povinnost mít program dobrovolného navrácení, protože podle našeho názoru se by mělo jednat o prioritní způsob, jak migranty navracet. Další typ změn je rovněž nově zavedená povinnost, která tam předtím v té směrnici nebyla, totiž, že členský stát by měl vyvinout systém, který mu umožní zpracovávat ty návraty lepším způsobem a musí být ten členský stát schopen předávat ty základní údaje Frontexu. Ty údaje, na níž Frontexu záleží, aby mohl vykonávat svou práci. Jak víte, my Frontexu pověřujeme určité věci v rámci téhož balíčku a chceme zvýšit jeho úlohu tak, aby dokázal ostrou hranic zvládat lépe. A domníváme se, že právě páteří takové spolupráce bude, že ta výměna informací bude plynulá, plná v rámci toho, co je důležité. No a právě ta pátá kategorie změn toho má dosáhnout. Šestá, ta se týká vazby Tady jsme nově přepracovali pravidla, zavedli jsme minimální prach, který tam předtím nebyl. Tu horní hranici, tu jsme nechali ve stávající mm, verzi, ta bude shodná, ale máme eh, minimální prach měsíců. Proč? protože když se podíváme na časový rámec, který potřebuje členský stát, aby získal dokumenty, aby vůbec mohl přikročit k navrácení, aby vše zorganizoval, což není snadná věc. A zároveň, když jsme se seznámili s praktickým fungováním v různých členských státech, jsme přesvědčeni, že právě tříměsíční období skýtá dostatečnou možnost členským státům, aby takovýto návrat zorganizovali. Samozřejmě, že to může vše proběhnout i ještě rychleji, pokud se například osoba, občan třetího státu rozhodne navrátit dobrovolně. A sedmá a poslední kategorie změn, kterou bych rád zmínil. To jsou nově zavedené postupy při překračování hranic. My je vidíme jako komplementární k azylovým postupům, o nichž, jak víte, se rovněž hovoří v rámci nového přeskumu či nastavení nařízení o azylu a konečná podoba eh, toho nového postupu při překračování hranic bude napojena na tamto a bude odvislá od toho, co se dohodne u asilového nařízení. Zatím jsme ale se podívali na to, jak to vypadá v současném znění a naším záměrem bylo, aby tam už nebyly žádné mezery. Mezi dokončením postupu při žádosti o azyl při překračení hranic a mezi tím, že příslušný úřad může přikročit k navracení občana třetí zemí v kontextu výstupu s jeho žádostí o azyl. A to co nejrychleji. To je z mé strany vše, rád odpovím veškeré dotazy. Děkuji, dávám slovo paní zpravodajce. Děkuji mnohokrát. Já jsem se rozhodla přihlásit se jako zpravodajka pro toto směrnici o navracení, protože navracení je součástí postupu řízení, azylového řízení, o tom není pochyb, vidím to rok od roku, ale záleží na tom, jak se to formuluje. A co vidíme, že nejsme příliš úspěšní, co se týče navracení nelegálních migrantů do jejich domovských zemí. A já chci hovořit o tom a nechci se snažit navracovat, navracet lidi do míst, kde nikdy nežijí snažili. A proč nemáme úspěch? Souvisí to se skutečností, že druhá strana velice často si nechce vzít zpátky své občany, ale souvisí to také se skutečností, že my neposkytujeme například legální cesty pro lidi. Takže část problémů, které máme, jsou problémy, které nemůžeme ve směrnici vyřešit. To je problém, Eh, který vidíte ilustrovaný na těch obtížných vyjednáváních eh, kolem readmisních dohod, kdy třetí země říkají, my bychom, ano, my si vezmeme občany zpět, ale chceme, aby se otevřely legální cesty. Eh, já bych chtěla vidět takovou směrnici, která navrhuje, že náš problém s navracením eh, eh, nespočívá v tom, že jsme zadržovali, ne, nezadržovali nebo zadržovali lidi moc dlouho. Já chci, aby se tam hovořilo o usnadňování dobrovolných návratů. To je klíčová záležitost. Teoreticky celá řada států to možná má, ale zatím je to ještě podrozvinuto. Váš článek tady je stále ještě trošku omezený Eh, většina článků a navržených změn se týkají toho, že jednotlivec nespolupracuje s orgány, že orgán, že jedno, že orgán byl donucen k urychlení eh, návratu. Velice zajímavý seznam toho, jak, jak můžeme zjistit, že někdo, mm, že tady u někoho je riziko, že by zmizel, nebo riziko eh, nedostatku finančních zdrojů. No, pardon, ale kdo z těch, kteří prostě se nacházejí v této situaci, nemá nedostatek financí? když lidi vstoupí nelegálně na území členského státu. Většina z těchto lidí v určitém ohledu eh, udělali něco z toho, co je na tomto seznamu, takže to si myslím, že není moc nápomocné. Co je nápomocné, domnívám se, je pracovat na tom, jaký je základ, co je základem pro dobrovolný návrat, pro dobrovolné navracení a na tom bych ráda strávila hodně času a upřímně, eh, pane předsedo, tato zpráva se mi dostala do rukou teprve nedávno, takže já stále ještě pracuji na tom, abych navrhla, jaké kroky uskutečnit, ale eh, nemám pochyby o tom, že je třeba pracovat na politice navracení. Ale eh, samozřejmě toho také oska členských států, které tady musí něco udělat. A teď bych chtěla říct ještě jednu věc, ten automatismus, eh, které mají členské státy při zákazu vstupu okamžitě dát, Eh, příkaz k navracení, To tedy není dobré. To zejména, když by se lidi chtěli dobrovolně vrátit. Tento předpis nenavrhuje spojení mezi eh, nepovoleným vstupem a dobrovolným navracením, ale ono to spolu souvisí. E, když lidi byli potrestáni. Jsou tady důvody pro lidi, kteří chtějí dobrovolně se navrátit, například, aby potom udělali lega, aby došlo legálně ke sloučení rodiny, což nemůžete udělat, když dostanete udělený zákaz vstupu. A to platí pro celý Schengen na poměrně dlouhou dobu. Takže musíme se ponořit do situace těch lidí, kteří ztratili status, tu možnost pohybu v Evrop- pobytu v Evropské unii, jak jim umožnit dobrovolný návrat, ale takovým způsobem, aby to mělo skutečně pozitivní dopad. Děkuji mnohokrát. Děkuji, Judith. Děkuji. Zásady které jste tady zdůraznila, vlastně potrhují to, co já jsem řekla už na začátku. je třeba, aby se postupovalo v této záležitosti správně, protože je to tak komplikovaný a tak citlivý proces. Stínoví zpravodajové již byli nominováni a přeji všem hodně úspěchu při práci na tomto tak významném tématu. Je tady záležitost, o které jsem se zmínil na začátku a měl byste zvážit, jaký je te, jak, jak, jak hodnocení dopadu. Slyšel jsem to z postranních diskusí. Vzhledem k harmonogramu, že se nacházíme konce mandátu, Já bych nechtěl zbržďovat nějakým způsobem tento proces. Doufejme, že se v tomto tématu postoupí dobře ještě před koncem mandátu, aniž by se cokoliv urychlovalo či zpomalovalo. A toto bylo vlastně jenom takové úvodní zavedení. Vyslechli jsme si eh, komisi, máme tady i naše stínové zpravodaje, takže teď se obracím na stínové zpravodaje. Silvy. A potom pan Verberg se hlásí. Silvi, chceš tomu něco říci? Prosím. Ano, pane předsedo, já jsem stínovou zpravodajkou za mou skupinu a jak už to řekla Judit, já se touto otázkou zaobírám s velkým zájmem. Já jsem se dobrovolně přihlásila, byť si uvědomuji, že tato směrnice eh, je velice, abych tak řekla, specifická. Eh, je to samozřejmě politické téma, eh, i když má celou řadu technických podrobností. Eh, co bylo účelem této směrnice v roce 2008? V tom, tom prvním kole bych ráda eh, řekla, že navracení osob v nelegálně, kteří jsou nelegálně na území Evropské unie, Máme tady tedy dvě záležitosti. Dobrovolné navracení a nedobrovolné navracení. A v tom nedobrovolném navracení je úč, aby toto navracení bylo účinné, aby a v tomto stádiu já bych ráda vyjádřila určitou no, nejistotu asi v této oblasti, bych řekla. v té lepší aplikace směrnice mechanicky nepovede eh, k tomu, že se změní nebo sníží počet eh, jaksi migrantů přicházející do Evropy. To se mi nezdá zcela zjevné. Eh, Když se podíváme na těch sedm bodů, eh, kde je třeba dostat, dospět ke zlepšení, které tady zazněly, je třeba v našich diskusích se k tomu ještě vrátit a snažit se pracovat na to, aby tato směrnice byla jednoduchá pro aplikaci a pro používání. Komise před rokem eh, zveřejnila manuál pro lepší používání této směrnice, ale zjevně to tedy nestačilo. To znamená, my se budeme snažit pracovat na tom, aby toto bylo eh, jaksi jednodušší a zároveň je třeba také respektovat základní lidská práva, to se rozumí samo sebou a já se budu snažit co nejlépe spolupracovat právě na tomto úkolu s, moje, s mojí kolegyň, s kolegy s Ptínovými zpravodaji a s paní zpravodajkou. Děkuji mnohokrát. Ono se jí říkalo totiž ostudná směrnice v roce 2008 a ty jsi to tady právem zmínila. A teď paní Wimberg ještě něco chce říci? Děkuji vám. Pane předsedo, já chci také poděkovat komisi. Mám jednu otázku týkající se článku 6, kde se jedná o riziko útěku ve článku je napsáno, že, je, že jsou tady určitá kritéria, ale je to poměrně nezřetelně formulováno a lze to vyložit tak, jako by bylo třeba splnit všechna tato kritéria. To je tedy jeden z bodů, kam někde předložím pozměňovací návrh, ale byla bych ráda, kdyby nám to komise ještě osvětlila. Když se podíváme na body o zatýkání, odkazuje se tady na článek 6 a tady se chci tedy zeptat, jak to spolu souvisí. Eh, také eh, jsme si vyslechli, že komise udělala vyhodnocení, jakým způsobem eh, se posuzuje nedostatek místa pro tyto zatčené. Pakliže tady má, sem spadá článek 6, no tak potom nedostatek těch míst pro zadržení je asi taky velký problém. Děkuji. Náš stínový zpravodaj tu nemůže dnes být. Já si myslím, že přepracování této směrnice je nesmírně významné, ale je tady poněkud pozdě, když si uvědomujeme, že navracení opravdu nefunguje tak, jak bychom si to přáli a že tady máme eh, takový stálý fenomén z toho. Eh, přichází tedy toto přepracování poměrně pozdě a jakkoliv mám velkou důvěru v paní zpravodajku našeho parlamentu bez jakýchkoliv pohyb, eh, vzpomeněna ta obtížná vyjednávání eh, při vzniku té první směrnice, tak tedy těžko, těžko si dokážu představit, že se nám to povede s úspěchem vyjednat do konce za parlament. Podívejme se, včera jsme měli tady EASO, představovali nám výroční program a stále máme ještě miliony žádostí o azyl, které se vyřizují. V srpnu jsme měli uznání 33% a, eh, a 36% máme navracení. Protože nástroje a prostředky členských států bohužel nejsou neomezené. A veškeré investice, které potřebujeme eh, pro tyto postupy v závislosti na výsledku, to samozřejmě také omezuje možnost eh, chránit lidi, kteří tuto ochranu potřebují a zaslouží si. Je to tedy nesmírně komplikovaná záležitost a proto já souhlasím se spravodajkou v tom, eh, že je třeba pomoci lidem, kteří by se rádi dobrovolně navrátili, ale nemo, mají s tím potíže a na to se soustředit. Ale také vidíme, že tady jsou lidé, kteří nechtějí uh, se, máme lidi, kteří se nechtějí vrátit a proto se snaží to zdržovat, ale i pro takovýto případ by měla mít přepracovaná směrnice takové eh, předpisy, které umožní, aby navráceni byli. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Ano, je pravda, že to přechází pozdě, je to přepracované znění a je to velice jaksi bolestivé, jak to je s těmi návraty ehm, opravdu, ale je to zřejmě úplně nej, takový nejobtížnější část celého toho balíčku, ale má, musíme zkrátka se s tím nějak popasovat. Rovněž eh, budeme muset ještě udělat posouzení dopadu, což bude ještě asi mnohem komplikovanější. Nicméně máme zpravodajku, že, která určitě eh, na tu, eh, tu hozenou rukavici zvedne a bude to obtížné, je to pravda, že to bude jedno z takových nejtěžších úkolů, které nás ještě čekají, ale eh, je jasné, že to bude těžká práce. Ještě mi kolegyně připomněla, jak to vlastně vypadalo minule. Tak ještě někdo? Birgit, ty asi také řekneš něco, co je na snadě. Ano, já eh, zareaguji na to, co říkala Lena, že je obtížné vracet eh, ty lidi, ale chci si, že tam zkrátka jsou určité problémy s těmi návraty, které nemůže ta směrnice řešit. Například často chybí eh, dohody s těmi zeměmi původu, takže někomu je eh, odmítnut eh, azyl, ale nemůže se navrátit do své země původu. Mm, takže nemůžeme toto opomíjet a nemůžeme připravit takovou směrnici, která bude pouze tlačit na toho jednotlivce. Musíme tam najít i způsoby, jak lépe spolupracovat s těmi zeměmi původu, protože opravdu v mnoha případech si myslím, že ten zakopaný pes leží v té zemi původu. Nejde o to, zda ten člověk je či není ochoten k návratu. Na to bychom neměli zapomínat ano, ano, to je další z takových těch komplikací. Myslím si, že paní Sargentini už to říkala ve svém úvodu. Musíme se podívat, jak vypadají ty cesty, ty návratové cesty. Eh, Zase jsou určitě ty právní cesty, opravdu je to velice zapeklité. Ještě bych chtěla zmínit jednu věc. Nevím, zda jste si toho všimli, ale mm, eh, ten um, podtitulek, který je zde, tam říká, že, z toho, že to je vlastně podíl eh, z nějakého jednání 9. a 10. září a další je z 12. září a to tedy, um, což je dost eh, zvláštní a vypadá to tedy opět, že um, rada a parlament nejsou považovány za spoluzákonodárce, kteří jsou na stejné úrovni. Hmm, já nevím, zase tak ještě by někdo chtěl říct si možná něco třeba pozitivního tady k té věci. Dobře, takže dáme slovo opět komisi. Pane tu Raši, prosím. Ano, a pak ještě slovo dostane zpravodaj. Děkuji, pane předsedo. chtěl poděkovat. Samozřejmě jsme si velice pozorně vyslechli všechny komentáře a budeme se ještě vracet k podrobnostem, až budeme hovořit o tom textu eh, podrobněji. Ano, mm, o těchto věcech hovoříme velice často ve vašem výboru. Je to tak, že návratová politika není vůbec snadná a určitě tato směrnice není něco, co to vyřeší. Eh, určitě neříkáme, že tato návratová směrnice vyřeší všechno související s těmi návraty. Je to pouze určitá část úsilí, také určitě to samozřejmě souvisí s těmi na, s readmisními dohodami a s tím, jak jsou prováděny, jak jsou plněny. Souhlasím s tím, že mm, musíme jak se tlačit na mnoha frontách zároveň. Hovořili jste o zákazu vstupu. Zatím říkáme, že tam vlastně není nějaké, ehm, nějaká plná vazba mezi zákazem vstupu a mezi tím rozhodnutím o návratu. Pak se také se ptali na to riziko toho, že ta osoba se bude skrývat eh, před eh, tím, aby byla navrácena. Eh, jsou tam ale jsou tam všechny možné podmínky a všechna kritéria ale ten seznam není, eh, není vyčerpávající. Jsou tam různé pouze příklady. Eh, jsou to kritéria, která naznačují, že tam může být to riziko skrývání se před spravedlností. Takže tento seznam je pak možný využít jako kritéria, ale ta druhá část toho článku jasně říká, že mm, to posouzení toho, zda je tam nebezpečí toho, že ta osoba se bude skrývat před spravedlností, že to posouzení se děje případ od případu. Mezi článkem 6 a 9 existuje vazba, protože to riziko skrývání se před spravedlností je také velice důležité, když se rozhoduje, zda ta osoba má být zadržena v detenčním zařízení či nikoli, ale opět je to individuální um, posouzení. Nicméně pokud by tam bylo, um, pokud by byla naplněna ta kritéria toho, že tam je riziko, že ta osoba se bude skrývat před spravedlností, tak to může být také další riziko pro tu, nebo další uh, důvod třeba pro to detenční centra. Pak je tam také otázka kapacita detenčních zařízení. V prosinci loňského roku jsem informoval o našich misích, eh, takzvaných misích šval. Říkal jsem, popisoval jsem tehdy, jaká je situace. Bylo to tehdy jednání in camera, takže teď nemůžu třeba říkat eh, podrobnosti, ale je pravda, že také otázka kapacity detenčních center je něco, co velice často bylo na stole během té mise šval. Děkuji komise a ještě naposled dám slovo zpravodajce. Děkuji, pane předsedo. No, je zde mnoho témat, o kterých ještě, ze kterých se mi ještě točí hlava. Za prvé, co vlastně můžete žádat od té osoby, aby se jaksi sama nějak přičinila o ten návrat? Pokud třeba to, to je jako kdybyste chtěli, aby nějaký podezřelý sám se přičinil o to, aby byl um, odsouzen. Takže v, této, v tomto přepracovaném znění je několik věcí, eh, které v podstatě říkají, že ten sám eh, člověk, který má být navrácen, se na to má nějak podílet aktivně. A jsou to věci, které tady já mm, nevím, co s nimi zatím. Za druhé, když hovoříme o trestním právu v parlamentu, jste v Evropském parlamentu, snažíme se, aby abychom ne, nenastavovali nějaké minimální společné sankce. Necháváme to na členských státech. Někdy hovoříme o maximálních sankcích, ale nikdy ne o minimálních. To znamená, pokud je tam stanoveno návrh minimální detence tři měsíce, já si myslím, že to není užitečný návrh. A navíc by to šlo oproti principům v jiných eh, legislativách, na kterých pracujeme. Další věc. Návrat je nesmírně finančně náročný akt. A možná také z toho důvodu členské státy se s tím nechtějí příliš zabývat. Někdy členské státy řeknou, že ten člověk tam tedy pobývá nezákonně, ale to je všechno, už dále to neřeší, zkrátka ho tam jak se nechají, protože tam už je důležité, aby členský stát si vyčlenil finance také na fungující a jakýsi důstojný e, systém návratových e, operací. Musí tam být také řádná, nějak, nějakým řádným způsobem fungo, fungující detenční centra. A toto je velice obtížná debata. Kromě toho, pardon, tedy, takže jeden z důvodů, proč ty návraty nefungují, je, že členské státy zkrátka na to nechtějí dávat peníze. Ehm, ty dobrovolné eh, pak je zde další problém, že tedy některé třeba africké země říkají, eh, vlastně nechtějí mm, ty navrátilce Oni vlastně říkají svým lidem, že Evropa je neposílá, že to nejsou dobrovolné návraty, ale vlastně nedobrovolné návraty. Já neříkám, že ty nucené návraty mají, nemají být vůbec součástí systému, ale chci, říkat, chci říci, že i ty nedobrovolné návraty jsou také velice obtížné a je to také docela i jaksi logisticky nákladné. Pokud někoho chcete nedobrovolně odeslat letadlem, tak ho třeba musí na té palubě doprovázet několik eh, policistů. Ano, děkuji. Máme ještě tady ze strany stínových. A ještě jedna věc, omlouvám se. Snažím se zorganizovat eh, zasedání stínových zpravodajů buď na příští týden nebo na štrasburský týden, ale zatím jsem ve stádiu dolaďování kalendáře. Ano, děkuji, říká předseda. Další bod se týká opětného použití informace z veřejného sektoru, opakované použití, přepracované změní. Dáme si, milí kolegové, přestávku do 11 hodin, protože tady zatím nemáme zpravodaje. Děkuji vám za strpení.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 I'm here. So, colleagues, uh, let's uh, go to point 18, the reuse of public sector information recovery. Dobrá, kolegové, pustíme se do dalšího bodu. To je přepracované změní eh, mm, směrnice o opakovaném použití informací veřejného sektoru. Máme tady pana zpravodaje, pana Korao, a ten nám předloží návrh svého stanoviska. A za komisi tady máme pana Volmana, ano. Výborně. A pak tedy musíme rozhodnout, kdo promluví jako první. Dobrá, takže pane Koro, dám slovo nejdříve vám a posléze dám slovo komisi. Nebudu to dlouze uvádět, že už máme trošku spoždění, chceme to dohnat, tak prosím, puste se do toho. Děkuji, pane předsedo. Budu hovořit tak, abych to zvládl co nejrychleji. Nejdříve chci poděkovat komisi za ten návrh toho přepracovaného znění o opětném použití informací z veřejného sektoru. Tady si myslím, že je důležité rozšířit eh, oblast působnosti té směrnice z roku 2013, aby se to týkalo jiných odvětví, aby těch informací bylo možné používat a aby ty informace byly přístupné co největší skupině zainteresovaných stran. Moje frakce podpořuje svobodný přístup k informacím, zejména znamená-li to lepší um, služby občanům a rovněž i využívání dat k inovačním účelům. Musí tedy být možné se těch údajů chopit, mít k ním přístup. Nyní ale se zabýváme ochranou těch údajů, které se dostávají do veřejné sféry. Vzal jsem v potaz evropské eh, platformy pro ochranu soukromí, tak aby vše probíhalo v souladu s uznanými hodnotami. Tato přepracování by mělo zapadnout do obecného nařízení o ochraně údajů, která se týká, tedy to nařízení se týká veškerých údajů. Uvědomuji si, že eh, k tomuto této provázanosti existují různé názory, totiž jak by v praxi měla ochrana údajů fungovat. Já jsem se snažil k tomu přistupovat z funkčního pohledu a zabýval jsem se jak anonymními údaji, i pseudonymními údaji a e, rovněž i definicemi. V článku 9 GDPR, kdykoliv hovoříme o citlivých údajích, například ve zdravotnictví, tam žádám posouzení dopadu. To jsou citlivé osobní údaje tam by vždy firma měla provést posouzení dopadu využití těchto údajů. Musíme rovněž zajistit co nejvyšší možnou ochranu a metodika by měla spoléhat na tom, k čemu jsme už dospěli u GDPR. A i tu logiku, kterou jsem popsal, doufám, že si získám ostatní stínové zpravodaje k tomuto přístupu a doufám v Mm, dobré konstruktivní ovzduší, tak abychom to mohli co nejdříve schválit. Děkuji panu Korau, říká předseda. Já jsem na úvod se měl zmínit, že se jedná o přepracované znění a jedná se o jedno ze čtyř těch pravidel a tady máme jednak tu přepracovanou část a pozměňující návrhy a pak i předpracované znění toho původního textu. Tady ale zpravodaj to bude posuzovat případ od případu. Pokud opravdu vnitřní logika původního textu si to bude žádat, tak připustí tyto pozměňovací návrhy. Ale to se musí písemně zdůvodnit, kdykoliv pozměňovací návrh k původní části textu podáváte. Máme tady pana Beckera za EPP. Děkuji za starpení. Děkuji, pane předsedo. Jen jménem Michala Bonyho, stínového zpravodaje pro tuto problematiku. Chci poděkovat zpravodaji za jeho návrh stanoviska a těším se na další spolupráci. Směrnice o e, PSI, tedy o používají informace e, ve veřejném sektoru, je prodloužením fungování e, evropské datové ekonomiky a úmyslem je vybízet a usnadňovat takovéto obětné používání. Přístup spočívá v tom, že rozšíříme oblast působnosti některých ustanovení rovněž na údaje eh, v výzkumu a vývoji, tak aby se nemuselo tak často sahat k žádosti o výjimku. Je třeba ale zajistit, že všechny postupy respektují princip férové hospodářské soutěže a nová ustanovení zajistí interoperabilitu mezi systémy tak, aby ta data byla opravdu k dispozici pro opětné použití. Měli bychom vybízet, stimulovat orgány veřejného sektoru, aby dávaly k dispozici například už v programovací fázi u těch rozhraní, například typu API a e, i anonymizací osobních údajů, což je zanedbatelně e, peněžně náročné, tak aby tyto údaje mohly být znovu použity. Vítám pozměňovací údaje zpravodaje tam, kde je vyjasněno, že i tato pravidla musí stoprocentně respektovat právo na soukromí a právo na ochranu osobních údajů a musí plně ladit už se stávajícím zákonodárcím oblasti ochrany údajů. Děkuji a těším se na spolupráci. Děkuji, pane Bekere. Je tady ještě některý, nějaký poslanec, který by se chtěl vyjádřit? Dobrá, tedy dávám slovo panu Volmanovi za komisi v takovém případě. Ano, děkuji, pane předsedo. Já rovněž děkuji zpravodaji za návrh zprávy i za podporu tohoto našeho návrhu. Tady se snažíme soustředit na ochranu údajů. Nemůže být pochop, pochyb, že směrnice by měla být prosazována s plným respektem pro pravidla pro ochranu údajů. A tady není žádný střed ani žádný protiklad. Jak zpřístupňování určitého typu dat, tak i jejich ochrana jsou různými způsoby nakládání s údaji v rámci veřejného sektoru. Rovněž bych rád zdůraznil a plédoval za pozitivní dopady tohoto návrhu a na dopad nikoli pouze v oblasti tvorby pracovních míst, případně na malé střední podniky, ale i na nevládní organizace a život občanů. Tedy takovéto opětné použití údajů povede nikoli pouze k novým službám a výrobkům, nikoli pouze k podpoře odvětví umělé inteligence v Evropě, ale pomůže to i občanům v jejich kontaktech s vládními orgány. Děkuji. A pan Koral, přeje si ještě jednou vystoupit? Ne? Dobrá, takže lhůta pro podávání pozměňovacích návrhů je 18. října. Já děkuji panu zpravodaji a všem ostatním kolegům, kteří se účastnili této debaty a děkuji rovněž za strpení, že jste na nás jinými slovy počkali. A můžeme se nyní tedy přesunout k bodu číslo 19. Tady máme opět prezentaci komise a jedná se o výstup z 31. května, kdy komise přišla s návrhem nového nařízení o výměně pomoci a proškolování v rámci programu na eh, eh, potírání padělání eura za účelem ochrany eura na období 21 až 27, program Pericles 4, a měl by začít platit od 1. ledna 2021 a platit v celé EU. E, současný program e, Pericles je něčím, z čeho se vychází, je to specificky profilováno na boj e, proti padělání a je to velice aktuální téma, že opět nemáme analýzu dopadu to podle mě je určitý zádrhel. Finanční obálka, která byla navržena u eh, tohoto období 2021 až 2027 je 7 milionů 700 tisíc euro v současných cenách. Zatímco ten předchozí program měl 7 milionů 344 tisíc eur v současných cenách. Za druhé, kromě zmíněného návrhu nařízení bude i doprovodné nařízení, které eh, se bude vztahovat i na členské státy, které se konkrétně přímo programu neúčastní. To je v rámci článku 352 smlouvy o fungování Evropské unie to bude ten právní základ a jedná se o jeden z nástrojů mm, v rámci víceletého finančního rámce a bude se držet obecných vodítek. Pan De Jong je zpravodajem u obou těchto složek a za chvilku dostanete slovo, ale nejdříve dostane slovo představitel komise a posléze vy. Tedy nejdříve dávám slovo komisi pan Johan Král, vedoucí útvaru ECFIN. You're welcome, please go ahead. Děkuji, jste vítán, máte slovo. Thank you, uh, uh Děkuji vám. Děkuji vám, pane předsedo, že mám příležitost představit vám program Perikles 4. Tento návrh je skutečně nezbytný, protože pořád ještě čelíme velkému ohrožení, co se týče padělání eura. Poslední statistiky ukazují, ze, které zpracovalo Evropské centrum pro banky, že zhruba 300 tisíc padělání je objevováno a to bylo v prvním semestru 2018. Když se podíváte například na rok 2015, tak to číslo bylo 450 tisíc bankovek, které byly padělány. A e, tudíž je nutno vybavit bankovky bezpečnostními prvky e, v součas e, díky kombinaci opatření, jak legislativní povahy, tak preventivní povahy díky školení v rámci stávajícího běžícího programu do roku 2020 je eh, možno této hrozbě čelit. Jak se připravuje čtvrtá generace programu Perikles? Eh, hodnocení v polovině období bylo provedeno eh, v rámci programu Perikles 2020 eh, nařízení 331 z roku 2014, které provedl nezávis, který provedla nezávislá organizace. A ukázalo se, že Perikles opravdu přinesl přidanou hodnotu. Eh, kombinovaly se akce eh, od eh, jednotlivých no, no, orgánů vynucování práva v členských státech i evropské úrovni a také se, to, se tento program hodnotil tak, že akce, které jsou v současné době kofinancovány či financovány programem Perikles, by měly pokračovat, protože udržitelnost těchto akcí by mohla být ohrožena, kdyby tomu nedošlo. A v neposlední řadě tento program má také svou specificitu v multilaterální spolupráce, čili spolupráce centrálních bank, agentů na vymáhání, promiňte, orgánů na vymáhání práva, eh, bankovních center a také policejních příslušných jednotek, které se zabývají eh, vyšetřováním padělání peněz, analyzováním a také soukromých organizací a agentur, které spolupracují na tomto programu. Čili tato multidisciplinarita je hodnocena jako velká přidaná hodnota a doplňuje fondy TAIEX a také Fond pro vnitřní bezpečnost. Komise proto snížila eh, ve svém pracovním dokumentu, který nahrazuje vlastně hodnocení studie dopadu, je tady celá řada prvků, eh, které jsme převzali eh, v tomto hodnocení, z tohoto hodnocení za polovinu období, které byly také zkomunikovány v roce 2017. Také jsme vedli veřejné konzultace o, programu Perik, o návrhu programu Perikles 4 a e, obdrželi jsme 30 reakcí e, od soukromých osob, ale také veřejných orgánů e, a ty obsahovaly pozitivní reakce hovořící pro pokračování tohoto programu po roce 2020. Právní základ pro tento program pro účastnické státy, tak jak už jste to oznámil, je článek 133 je to řádný legislativní postup, včetně stanoviska Evropské centrální banky, která byla vyžádána radou a která byla radě zaslána. Jak již jsem řekl, Program Perikles je doplňkovým programem k jednotlivým národním akcím. Členské státy jsou v první linii při bránění proti padělání. E, jsou to příslušné policejní orgány, které musí zabezpečit plnou ochranu. Jak víte, Ženevská umluva z roku 1999 a účastnické člán, státy, všech 28 účastní, eh, států Evropské unie jsou účastnickými stranami, podepsali tuto umluvu a musí existovat tedy v těchto zemích centrální um, ehm, grémium či orgán, eh, kde se soustředí eh, práce na ochraně měni a aktivitách proti paděláním. Samozřejmě euro je jednotná evropská měla, měna, je to veřejný statek a proto to vyžaduje také doplňující úrovni z evropské úrovni, která bude tedy doplňovat akce v jednotlivých národních státech. A proto podle tedy stanoviska komise by se mělo pokročovat v tomto programu i za rok 2020 jak jsem řekl, v rámci ty stávajících programů a mezinárodních programů a mezinárodních fondů pro bezpečnost. A proto předkládáme tento návrh. Jak ten program vypadá? Je to vlastně pokračování současného programu Perikles 2020 podle nařízení 331 soustředí se na ochranu jak bankovek, tak um, jak se 107... Eh, už tady bylo řečeno, že bylo objeveno více než 7 tisíc sfalšovaných i mě, i uh, mincí. a byly také zabaveny bankovky, některé, které než vstoupily do oběhu, stejně tak jako mince. To znamená, že i pro mince má ten program svou hodnotu a obecným cílem je posloužit trvalé udržitelnosti veřejného financování a podporuje to také akce členských států, které se týkají mezinárodní spolupráce. Mezinárodní spolupráce je velmi důležitá ve vztahu boje proti paděláním eura. My jsme například trvali na tom, například španělský příslušný orgán NCO ve Španělsku bojovali proti padělkům v Jižní Americe. Proč v Jižní Americe? No protože Jižní Amerika je takovým hotspotem pro padělání měny jak dolaru, tak eura Eh, které jsou padělány eh, zločineckými skupinami, zejména v Kolumbii, eh, které potom obchodují, které provozují praní špinavých peněz a padělají peníze a pašují také zboží. To znamená, je třeba, abychom, a tady se podporují jednak příslušné orgány v Kolumbii a se specifickým zaměřením na ochranu eura kde máme určitou konkurenci mezi službami eh, USA, eh, které se snaží dát samozřejmě prioritu boji proti padělání dolaru. A my společně s Evropskou centrální bankou, eh, Evropsk, Europolem a, Evrop, a evropskými bankami se snažíme spolupracovat s kolumbijskými bankami a pomáhat jim v boji proti padělání eura. Jak už jsem řekl, ta multidisciplinarita je velice významným bodem v rámci tohoto nařízení a proto účelové skupiny, o kterých jsem se zmínil v Periklesu 4, jsou stejné jako ty, které tam jsou teď. Je to tedy policie, justiční orgány, jednotlivé Evropské národní banky Evropská analytická centra pro bankovky a také Evropská centra pro analýzu mincí a také výzkumná střediska. Například v současné době financujeme eh, jeden projekt v oblasti mincí, French Mintem a German Mintem, což jsou organizace, zaobírají se mincemi v něm, které tisknou mincovny. Spolupracujeme s mincovnami ve Francii a v Německu, abychom tam zabudovali ty ochranné prvky proti padělání. Tento program eh, eh, znamená prostě spolufinancování v oblasti výzkumu. Jaké jsou akce, jsou způsobilé? Takřka ze 100% je to tak, že podporujeme výměnu osvědčených postupů, výměnu informací na seminárech a work, na seminářích promiňte, a workshopech. Také poskytujeme technickou odbornou pomoc pro příslušné orgány, eh, které potřebují takovou odbornou pomoc pro například analýzu bankovek či eh, analýzu padělaných mincí a také kofinancujeme výzkum v této oblasti. Rovněž jsme byli úspěšní ve financování příslušných zařízení. To znamená, příjemci, kteří jsou způsobili, si mohou pořídit zařízení, eh, které jim dá dispo- které používají například orgány třetích států, například zařízení pro det protekci bankovek eh, získali Italové, ale dali je do, k dispozici do Montenegra, do Černé hory, protože možná eh, budete vědět, že tam se také eh, Evropa dělalo a i v Černé hoře je tedy padělání eura velkou záležitostí. Stejně tak jako v dalších balkánských státech, dochází nejenom k padělání bankovek, ale jsou to také centra na Balkáně pro padělání mincí. A teď doporučení. Je to program, který je přímo řízen komisí, řízen prostřednictvím grantů, kofinancuje se maximálně 70 a v, v odůvodněných případech může kofinancování vzrůst až do 90 a pak je tady malá část, která je věnována zadávání veřejných zakázek a může se využít rámec, eh, mohou se organizovat zasedání, aby se také zlepšila ochrana eura, co jsme například učinili, bylo, že jsme společně s průmyslem zorganizovali schůze, za účelem zlepšit senzory eh, v těch strojích na mince, aby detektovali eh, eh, padělané mince. Protože jsme udělali tu zkušenost, že pro jednoeurové a dvoueurové mince máme stejné bezpečnostní prvky, které nebývají detektovány určitými stroji. Takže jsme eh, organizovali schůze, eh, kde jsme chtěli prosadit zlepšení těch senzorů, které se mají používat v těchto strojích. Tento program eh, schvaluje každý rok roční program, monitoruje se, jakým způsobem program probíhá, Máme tady příslušné indikátory, tři, které jsou omezeny k hmatatelným výsledkům a kvalitativní indikátory, které mohou být aktualizovány komisí na základě aktů v přenesené pravomoci. Pakliže bude nutno tam dát nové prvky do tohoto návrhu. A domnívám se, je to v pořádku, děkuji vám. Takže opravdu děkujeme za vynikající prezentaci. A teď dávám slovo panu Dejanovi, panu zpravodaji, který je zpravodajem pro obě zprávy, které se týkají Perkla. Děkuji za slovo. Takže celkový účel, celkový cíl těchto programů je samozřejmě pro všechny z nás eh, důležitý. Není žádná pochyba, že ochrana eura před eh, paděláním je jednou z hlavních priorit pro všechny z nás a také pro všechny členské státy. No a vzhledem k tomu hm, bych rád řekl, už, na, vlastně vy jste, pane předsedo, už sám řekl, že zde chybí posouzení dopadu. Vím, že chceme rychlý postup, eh, máme zde pracovní eh, ten dokument, eh, working document, ale to není totéž jako posouzení dopadu, takže já jako zpravodaj postrádám posouzení dopadu. Ten pracovní dokument, tam, to je, tam nejsou příliš, třeba čísla tam nejsou, není to příliš... Eh, já si myslím, že ten program sám o sobě není kontroverzní, ale jde o, o ta čísla. A pak chci říci, že cílem toho programu to vlastně už je něco, co zde bylo v minulosti, snaha bojovat proti padělání eura ale také je tam i cíl posílit konkurenceschopnost Evropy a posílit i e, bezpečnost veřejných financí. Mm, to je také chválihodné, není to nic, e, s čím bych nemohl souhlasit. Ale opět bych chtěla říct ještě, pokud se někdo dívá na to, co zde děláme, tak řekne dobře, tak pokud někdo má e, v ruce falešnou bankovku, aniž by to věděl, a v obchodě mu ji odmítnou a řeknou, vaše bankovka je falešná, tak potom má ten člověk eh, problém. Takže to je také problém, který musíme řešit, nejenom tedy konkurenceschopnost a obecně, ale i důvěra lidí v bankovky a v mince, které používají. Takže si myslím, že o toto bychom měli rozšířit ještě cíle návrhu. A teď k rozpočtovým otázkám. Otázka kontroly rozpočtu. Četl jsem si přílohu je to velice důležité, abychom se na ty programy mm, dívali i takto z té finanční stránky. Je to pouze půl stránka, je tam ukazatel, kolik eh, bankovek bylo nalezeno, padě, kolik padělených bankovek bylo nalezeno. To znamená, ten ukazatel ukazuje, pokud, pokud těch bankovek, padělných bankovek bylo nalezeno více, tak co to znamená? Že ten program je úspěšný, protože tedy to lépe vyhledáváme, anebo je neúspěšný, protože se nám nedaří bojovat s tím peněz okazectvím? Protože cílem tohoto programu je i předcházet padělání eura. Takže to je třeba jeden takový ukazatel, na který se musíme dívat velice obezřetně, protože podle mého názoru ten ukazatel neříká vůbec, nakolik je ten program efektivní, ale pouze ukazuje situaci v padělání bankovek a mincí, ale to je něco jiného, to jsou dvě různé věci. Já se chci zeptat, získáváme hodnotu za vynaložené peníze, takže jaká zde byla ta hodnota v boji s paděláním eura? Chtěl bych svou eh, chtěl bych ve své zprávě některé věci vyjasnit a některé věci bych chtěl posílit a chtěl bych tam jasně říci, že ta věc má několik úhlů a musíme se na ně všechny zaměřit. Na jedné straně prevence, to je zcela určitě přidaná hodnota tohoto programu, to znamená, je důležité zvýšit povědomí o tom, že existuje padělání a s tím jsou spojená rizika. Tady si myslím, že opravdu zde můžeme přida, donést přidanou hodnotu. A pak je zde ještě prosazování práva. A na to nepotřebujeme pouze členské státy a ECB, ale také zvláště Europol. Ale když jsem si četl ten text, tak eh, je to takové o tom, že tam musí být doplňkovost, hovoří se o mnoha orgánech, ale vůbec jsem tam nenašel, eh, jak je to s úlohou Europolu. Mám pocit, že Europol ty je tam trošku opomenut a přitom vím, že Europol eh, je zde poměrně činný. Takže bych tam chtěl ještě doplnit něco, co zde chybí a co ale v jiných programech je. Takže eh, zde vlastně není příliš mnoho záruk Eh, toho, odkud vlastně ty peníze poplynou, nebo se tam bude nějaké financování třeba z výše zdrojů a toho, aby nedocházelo k duplikacím. Takže to jsou takové mé eh, poznámky, které se týkají té kontroly rozpočtu tohoto programu. Děkuji. Já jsem vůbec ani nevěděl, že Europol má pravomoci i v této oblasti, takže to bylo pro mě zajímavé. Nyní paní Činiči. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat zástupci komise za to, že dnes představil tento program. Jak už říkal zpravodaj, tento program má velký význam, chrání evropskou ekonomiku, Není to pouze tak, že dává jistotu občanům, že peníze, které používají, jsou platné, ale souvisí to i s bojem eh, proti organizovanému zločinu, proti nadnárodnímu um, ehm, trest organizovanému zločinu. Už jste zazněla řada komentářů, která, které jsem chtěla říct eh, sama. Hmm. Ten program zcela jistě má svou hodnotu. Zpráva v polovině období byla zajímavá, ale já také postrádám posouzení dopadu. Takže možná k tomu ještě bychom tam měli něco napsat, nebo něco bychom k tomu měli podotknout. Také souhlasím s eh, komentářem o ukazatelech výkonnosti. Musíme vždy zajistit to, aby program naplnil očekávání, která do něho vkládáme. Komise v textu odkazuje na to, že se stále um, rozšiřuje padělání eura mimo Evropskou unii. Takže, ale nejsou to pouze země Jižní Ameriky ale z nedávného šetření vyplývá, že je to třeba některé země Středomoří nebo Baltské země, že tam je třeba i Čína. Čína zrovna nedávno byla označena za takové eh, ohnižsko padělání. Musíme neustále aktualizovat všechna opatření učiněná v této oblasti. A také pan předseda vy jste eh, upozornil na Europol. Europol nyní koordinuje policejní úkony. Mm, jedná se o to, že některé padělané bankovky jsou prodávány na takzvaném darknetu. Takže si uvědomujeme, že i ta, eh, ten organizovaný zločin neustále vylepšuje a modernizuje své metody. Uh, Musíme bojovat s organizovaným zločinem a musíme přinést jistotu svým občanům. Díky programu Pericles se musíme pokusit um, také um, překazit eh, vůbec ty, to, tu výrobu těch eh, padělaných peněz a to, aby tyto peníze byly nabízeny třeba na tom darknetu. Chtěla bych poděkovat zpravodaji za, za to, že se díval i na otázku dozoru a financování. Je zásadní, aby ty jednotlivé financující zdroje byly dobře koordinovány v rámci víceletého finančního rámce, aby tam také byla možnost delegovat a provádět. Perikles v tom minulém období do roku 2020 neodpovídal úplně prioritám stanoveným v našem pracovním programu, protože ten pracovní program má být naplňován prostřednictvím eh, delegovaných aktů nebo prováděcích aktů. Byly tam stanoveny priority, eh, v jakém mají být ty programy financovány. Takže já se teď chci zeptat, Zda se komise domnívá, že se mají použít eh, akty přenesené pravomoci nebo prováděcí akty. Ještě bych chtěla zúraznit, že tento program funguje dobře, máme pozitivní ohlasy. Eh, já ještě předložím nějaké pozměňovací návrhy, ale chtěla bych eh, mm, jak si pomoci kolegu Denisi de Jongovi v jeho projektu, za který mu velice děkuji. Děkuji, Katarino. Tady se jedná o poslední bod pořadu jednání dnes dopoledne. Plánovali jsme, eh, že to ukončíme kolem tři čtvrtě na 12, tedy obracím se ještě na pana de Jonga. Chcete reagovat případně na to, co zde eh, přednesla paní Činiči, možná velice stručně a potom už můžeme skončit a pak ještě i pan Chalp. Na paní Činiči, prosím, můžete reagovat. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu eh, zpravodaji a rovněž i paní Činiči za její velice užitečné náměty. Ten dokument, prosím, přibližte si mikrofon. Tento DAF pracovní dokument. Opravdu ten pracovní dokument pro zaměstnance nahrazuje posouzení dopadu a jedná se o program s poměrně omezeným rozpočtem. Na druhé straně jedny kalš se jedná o návazný program k tomu Periklu a tam proběhla důkladný, důkladný přeskum v poločase, což znamená, že ten nezávislý smluvní partner provedl poměrně důkladný přeskum a posoudil jak e, účinnost, jak využití finančních prostředků, tak i efektivitu programu. Tedy já se domnívám, že obsahově opravdu se jedná o náhradu za posouzení dobatů. Tam ten přeskum v polovině působnosti a e, klíčové mm, indikátory výkonnosti KPI byly zjednodušeny protože cílem a záměrem tohoto přeskumu bylo, že by byly jasně čitelné, že by vše bylo jak kvalitní, tak i zcela jasně prokazatelné. Máme tedy proto i feedback účastníků programu jako jeden z těch ukazatelů. A Max přenesené pravomoci pak umožní komisi použít, sáhnout k těmto mm, ukazatelům KPI a případně je rozšířit, pokud se ukáže, že ta účinnost není poměřována dostatečně. V reakci nyní na ten program, to pozornost, kterou program věnuje západnímu Balkánu a Číně. Ano, jedná se o absolutní prioritu. Právě toho nového znění programu. Už jsme nastavili v plánu schůzku s Čínou, kde se bude eh, školit v oblasti hologramu, jak to rozpoznávat, jak rozpoznávat eh, falšovaný hologram a rovněž i s jinými eh, členskými státy a aby čínské ministerstvo veřejného bezpečí dokázalo lépe zasahovat. Europol. Ten plně v programu figuruje a strategie Perikla, která byla zrovna aktualizována, tak tam výslovně zmiňuje Europol, ECP a komisi. Tam Europol sehrává spravodajskou úlohu a přímo se tam vyjmenovává, v jakých oblastech musí být Europol aktivní, ať už před tím, než začne program platit, tedy z pohledu svých znalostí a pak i z pohledu mobilizace zdrojů, proškolování účasti na akcích v rámci Perikla, Perikla a i Europol někdy vyšle misi do daného členského státu, je-li to třeba, aby členským státům pomáhal, vzdělával je, případně jim pomáhal v jejich vyšetřováních. Výroční pracovní program. Co k tomu říci? Jedná se o něco, co přijímá komise. Po té, co ji předložíme, strategii Perikles a e, Evropská centrální banka Europol se k ní rovněž vyjádří. Diskutujeme v kontextu rovněž programu Reach to Work a rámce ECEG, to je Evropská skupina odborníků na potírání padělání měn. Tam historicky se nenahlíželo pozitivně na zavádění eh, aktu přenesené pravomoci k aktualizaci výročního programu. Já velice srdečně koalici děkuji a i děkuji to, že jste, za to, že jste přišel za Ekfin. To tady často nevidíme. Děkuji rovněž panu De Jongovi a i paní Činiči za takto aktivní přispění do diskuse. A než se rozběhneme, tak jen oznámím, že bod o Kanadě a PNR byl zrušen. Odpočíňte si, prosím, užijte si víkend, protože příští týden bude té práce ještě víc. Děkuji všem kolegům a příští zasedání 15. října. Děkuji.